Good afternoon, dear colleague. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové. Já už začnu a doufám, že ještě ostatní dorazí v průběhu naší rozpravy. Další bod na pořadu jednání, tedy první bod, který budeme projednávat odpoledne, je tedy agentura Eurojust – pro justiční spolupráci v trestních věcech. Máme tady pana zpravodaje Axla Fose. A dovolte mi ještě, abych řekla několik slov. V rámci Lisabonské smlouvy byla zřízena, eh, byl zřízen úřad Evropského veřejného žalobce a také Eurojust. Komise tedy v červenci 2013 předložila dva návrhy legislativních předpisů a jejich cílem je posílit spolupráci, soudní spolupráci a boj proti přeshraničním trestním činům a samozřejmě zachovat procesní práva. Abychom mohli dnes tuto diskuzi uvést, požádali jsme paní předsedkyni Eurojustu, paní Michelle Konings, aby sem přišla a aby nám odprezentovala výroční zprávu Eurojustu za rok 2013. Ta byla zveřejněna minulý týden a teprve poté proběhne druhá část tohoto bodu na pořadu jednání a sice společná rozprava. To znamená, poslechem, poslechneme si pana zpravodaje, který nám odprezentuje svůj pracovní dokument k tomuto tématu a poté proběhne diskuze. Takže nejdříve dávám slovo paní Konings. Vítám vás zde v našem výboru. Máte slovo. a uh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dámy a pánové, je mi velkou ctí, že mohu dnes odprezentovat vlastně dříve než obvykle, 1. dubna tady, a není to žádný žertík, naše výroční zprávu o činnosti za rok 2013. A jsem velice ráda, že jste mohu odprezentovat práci více než 300 pracovníků v rámci Eurojustu. Jsou to, jsou to všechno vysoce zkušení úředníci a také více než 65 soudců, kteří mají jeden společný cíl, a sice snížit trestnou činnost v Evropské unii a také, pokud možno, zamezit organizované trestné činnosti, závažné trestné činnosti a terorismu. To znamená, že naše organizace se nerozrůstá jenom samoučelně, ale právě proto, abychom Evrop, z Evropy udělali bezpečnější, eh, bezpečnější oblast. Dnes zdůrazním naše operační eh, aktivisty, či, strategickou činnost a také se s vámi podělím o to, do jaké míry se nás dotýkají legislativní změny v rámci Lisabonu, to znamená, jaký to má dopad na naše činnost nyní a jaký bude také, budouc, e, jaký bude také budoucí dopad, pokud jde o boj proti závažné trestné činnosti a terorismu a organizované trest, e, trestní činnosti. Děkuji vám ještě jednou za tuto příležitost. Já mám teď 15 minut a také jsem si sebou přinesla čerstvě vytištěné výtisky naší výroční zprávy. Obvykle ji vydáváme na konci dubna, ale vzhledem k výjimečným okolnostem a také vzhledem k tomu, eh, jaké výzvy před celou řadou z nás do budoucna stojí, tak jsme se rozhodli, že tuto zprávu odprezentujeme dříve v Evropském parlamentu a opět v červnu, pokud bude potřeba, eh, se k vám vrátíme a poreferujeme o dalším vývoji. Tento dokument je skutečně velice čerstvý, takže je možné, že tam ještě jsou nějaké drobné chybičky, pokud jde o číselné údaje, kterých jsme si všimli až pozdě, ale rozhodně se tedy už nezmění závěrečná verze a jako obvykle bude v červnu 2014 uh, eh, už připraven překlad do všech úředních jazyků Evropské unie. My velice rádi prezentujeme tuto zprávu a to i vzhledem k tomu, že v článku 85 eh, Lisabonské smlouvy je třeba, aby, probíhala, aby probíhalo hodnotacení činnosti Eurojustu. To znamená, toto je pro nás příležitost k tomu, abychom se podívali na naše práci a zhodnotili, jak dobře jsme si vedli, nebo případně ne. A také se podívat na to, jak se můžeme zlepšit. To znamená, tato zpráva je hlavním hodnotícím nástrojem. Nicméně nejsme tu dnes poprvé, já osobně jsem zde už po třetí a od poslední naší prezentace do dneška už proběhlo několik dalších jednání a prezentací a před více než rokem, to znamená loni v únoru, výbory Krym a Libe navštívili Eurojust, čemuž jsme velice rádi zabývali, tato návštěva se zabývala operativní činností Eurojustu a v loni v březnu jsme také měli možnost se účastnit společného slyšení výboru Libe a Krim, které se týkalo právě zřízení úřadu veřejného, Evropského veřejného žalobce a propojení s Eurojustem. Před nedávnou dobou jsme také s velikou radostí přivítali pana Axela Vose, poslance Evropského parlamentu, a to bylo 10. února na návštěvě u nás, kdy jsme tady měli příležitost k neformální diskusi. Bylo to velice, eh, velice obohacující jak pro nás, tak pro pana Vose. To znamená, my velice podporujeme takovou, takovéto setkávání s orgány EU. Budeme nadále pokračovat v diskuzích jak tady, tak na radě a je to pro nás velice často příležitost, která nám otevře oči a je to příležitost k tomu, abychom se podívali na tom, jak fungujeme a jak se můžeme zlepšit do budoucna. Jak jsem slíbila, pohovořím o operační činnosti Eurojustu. V roce 2013 došlo k nárůstu o 2,8 pokud jde o počet případů. To znamená, že v roce 2013 jsme měli více případů než v roce 2012. Abych to řekla konkrétně, tak 15 1576 případů a v předchozím roce to bylo 1533. To je zvýšení, které možná se zdá, že není příliš vysoké, ale hlavními našimi v podstatě klienty jsou eh, státní zástupci a tak dále. To znamená, právě tito naši klienti, velice vážení, pokud nebudou mít dojem, že skutečně máme nějaký přínos pro jejich práci, tak už nás znovu nekontaktují, už se na nás neobrátí a to znamená, že ten nárůst případů dokazuje, že tedy na základě té důvěry, kterou jsme si vybudovali, tak s námi spolupracují, spolupracujeme všichni týmově kdy tady všem z nás se podaří dosáhnout lepších výsledků, pokud tady spojíme svoje zkušenosti, Eh, odborné znalosti a tak dále. A díky nástrojům Eurojustu máme tedy eh, větší úspěchy a daří se nám také tady uspořádat eh, koordinační jednání. Měli jsme 206 takovýchto koordinačních setkání v roce 2013. To je také nárůst. A zabývali jsme se případy, které souvisely se všemi eh, prioritami v oblasti trestního, trestné činnosti v rámci EU. Účast na těchto jednáních koordinačních byla hojná a došlo také k, úspěš, k úspěchům. Na těchto koordinačních jednáních obvykle jednáme o justičních věcech, právních otázkách, hovoříme o soudní příslušnosti, možných konfliktech v jurisdikci. A především nejde pouze čistě o sdílení informací nebo výměnu informací, ale skutečně tyto společné informace chceme tam tedy eh, jak si přetvořit v nějaké hmatatelné výsledky a důkazy, abychom pomohli kolegům a tady justičním orgánům, aby mohli potom ve svých členských státech posílit případné nějaké trestní řízení a dosáhnout dobrých výsledků, to znamená usvědčení pachatelů a případně také zabavení majetku. Zabavení majetku a usvědčení pachatele, to je právě jediný způsob, jak demotivovat eh, pachatele trestné činnosti od dalších takovýchto činů. To znamená, právě toto je jediný způsob, protože jinak pokud pouze policie nejdříve někoho zatkne nebo obviní a potom není usvědčen, je to pouze eh, jaksi nedostatečný výsledek. To znamená, že naším cílem na těchto setkáních je, aby se mohli odborníci pohovořit tedy o konkrétních případech. Není to jenom tedy informační setkání, ale hovoří se tam i o strategii, hovoří se tam také o tom, zda je v tuto chvíli eh, správná eh, chvíle na to, abychom překro, přikročili k nějakému dalšímu kroku, abychom posílili zájemnou soudní spolupráci, abychom ustavili nějaký společný vyšetřovací tým, jestli potřebujeme nějakou zrychlenou reakci a tak dále. Toto vše se probíhá právě na koordinačních jednáních. A jak jsem říkala, v roce 2013 bylo více těchto koordinačních setkání než v roce 2012. 2013, v roce 2013 také proby, eh, eh, bylo vytvořeno sedm koordinačních center. To je vlastně justiční, jaksi další krok, přirozený další krok po koordinaci. To znamená, různé soudní orgány si vymění informace a soudní a práv, proběhnou tady soudní právní diskuze a poté se všichni shodnou na jednom konkrétním dni, kdy veškeré tyto or- eh, soudní orgány přikročí v jednom dni eh, k eh, domovním prohlídkám, zabavování majetku a tak dále. Toto vše se synchronizuje předem. Všichni se shodnou na konkrétním nejlepším možném dni, kdy k tomu dojde. My potom monitorujeme tyto Eh, aktivity v těchto koordinačních centrech od 6 hodin ráno a monitorujeme také justiční dopad těchto společných aktiv. Zjišťujeme, zda je třeba vydat nějaký další evropský zatýkací příkaz, jestli je třeba, aby soudci měli k dispozici nějaký konkrétní důkaz, který jim chybí zatím eh, v rámci toho řízení a tak dále. Skutečně se jedná tady o justiční monitoring. A také v naší zprávě eh, se zmiňují všechny tyto výsledky, ať už jde o nelegální obchod s lidmi, organizovaný trestný, organizovanou trestnou činnost, podvody a tak dále. Velice často tam je právě kombinace koordinačních schůzek, koordinačních center a společných vyšetřovacích týmů a je z toho zřejmé, že to vede k dobrým výsledkům. Abych zmínila jednu věc, která je aktuální, to se týká eh, nelegální imigrace. Začal tento případ v roce 2012. Tam byla propojena Francie, Spojené království a Belgii a tam došlo k tomu, že za několik let určitá eh, nelegální eh, pašov, jaksi, síť pašeráků eh, byla pomocí sofistikované struktury přes Belgii a Francii do Spojeného království tedy jaksi prováděla nelegálně Kurdy. V tomto případě tedy skutečně všechny zástupci veškerých zúčastněných orgánů se potřebovali sejít, uspořádali jsme dvě organizační koordinační schůzky. Na konci roku 2012 jsme potom ustavili společný tým, do kterého se připojili i zástupci Spojeného království. A zjistili jsme, že cílem této převaděčské skupiny bylo každý den převést 20 až 30 osob. A nemusím asi říkat, že za velice nelidských podmínek. Každý musel zaplatit 2000 euro. A skutečně se jim dařilo 10 osob denně převést. Takže pokud si zhruba spočítáte, jaký byl jejich příjem z této činnosti, že tedy každý den 10 osob krát 2000 euro, tak je to téměř 8 milionů eur a pravděpodobně daleko více, protože někdy se jim dařilo převést i 20 až 30 osob denně. Takže taková je realita, taková je skutečnost. A nám se tady podařilo během toho akčního dne eh, i díky našemu koordinačnímu centru zatknout 36 osob eh, a prohledali jsme 45 domů a také jsme vydali přímo zatýkací rozkazy. A teď se můžete sami sebe zeptat, co by se asi stalo bez té naší pomoci, bez pomoci Eurojustu, be, Eurojustu bez těch eh, koordinačních schůzek, bez společného vyšetřovacího týmu. Já znám odpověď na tuto otázku. Myslím si, že by rozhodně nebylo možné to všechno provést tak rychle, tak účinně, eh, jako se to podařilo. Tady si skutečně představme, že jde o 8 milionů eur ročně, pokud jde o příjmy těchto nelegálních převaděžských skupin. A když se projdete naše zprávu, tak uvidíte, že se nám podařilo také konfiskovat celou řadu, tedy řadu majetku, velký objem peněz, jsou to skutečně miliony eur. A právě o to nám jde, to je naším cílem. Takže až si pročtete ty příklady, uvidíte, že se nám podařilo skutečně dosáhnout usvědčení pachatelů, se nám podařilo zabavit, zabavit majetek a, a mám jeden oblíbený příklad, pokud jde o organizované e, zločinné skupiny a luxusní vozidla. Tam se jednalo například o litevskou skupinu, která operovala také v Lotyšsku a v Estonsku a podařilo se jim odcizit až tisíc luxusních vozů. Byla to velice sofistikovaná skupina, která využívala v podstatě takové metody, které se blížily až eh, Formuli 1, když unikaly policii. Skutečně policie musela používat helikoptéry, aby je mohla sledovat. Toto skutečně se stává v 21. století a díky našich společný, našim společným týmům vyšetřovacím a té zrychlené spolupráci se nám podařilo tyto, tuto litevskou skupinu zatknout a byli jsme schopni obětem té trestné činnosti vrátit Eh, skutečně eh, nějakou, nějakou finanční kompen, kompenzaci. Já už jsem několikrát zmínila šovací týmy a to, že jsou vynikajícím nástrojem. V roce 2009 eh, jsme získali sekretariát, který nám od roku 2009 umožňuje tedy nadále budovat naši databáze tedy odborných znalostí. A to se skutečně projevilo za posledních pět let, nejenom pokud jde o počty které jsou samozřejmě také dobré, ale také pokud jde o kvalitu a dopad těchto odborných znalostí na boj eh, proti organizované trestné činnosti a závažné trestné činnosti. Když se podíváte na zprávu, tak uvidíte, že v roce 2014 se nám skutečně podařilo zvýšit počet koordinačních schůzek, center a tak dále, takže to je dobrý příklad a orgánům činných v, trestným, v trestném řízení tedy skutečně poskytujeme odborné znalosti a jsme schopni je také, jim také pomoct technicky nebo finančně. Podporujeme 102 těch společných vyšetřovacích týmů. To je skutečně obrovský nárůst, protože v roce 2012 jsme jich měli 62. To znamená, teď máme o 40 více a v roce 2013 eh, jich přibylo 34, z čehož 18 bylo úplně nových. To znamená, teď máme odborný sekretariát, který je přímo u nás v naší budově a každý rok máme společné jednání, zasedání všech odborníků, kteří se sejdou v Eurojustu a tady mohou si skutečně vyměnit veškeré informace a každý se tam může také zhodnotit dosavadní činnost. Můžeme si zhodnotit, zda se nám dařilo dobře naplňovat naše cíle a jak je můžeme ještě, jak můžeme naši práci do budoucna ještě zlepšit, jestli se nám dařilo vždycky ty společné týmy vytvářet včas a jestli se nám skutečně podařilo něčeho dosáhnout, pokud jde o boj proti terorismu a organizované trestné činnosti. A potom tady to konečné hodnocení se projeví právě v počtu usvědčených pachatelů a zabaveného majetku. Skutečně tady vidíme, že ty společné vyšetřovací týmy mají velký dopad. Vidíme, že toto je také zohledněno v navrhovaném novém nařízení o Eurojustu a to velice vítáme, je to tedy v návrhu komise protože to, co začalo v roce 2009, v tom bychom měli úplně stejným způsobem pokračovat i nadále. A měli bychom to institucionalizovat jakožto nový, jeden z dalších úkolů Eurojustu. Máme tady jednu malou obavu. Všimli jsme si, že také v tom návrhu eh, je něco podobného předpokládáno pro Europol. Je to článek 4, to znamená technická, operační a finanční pomoc. A tady my bychom chtěli požádat, aby to tam bylo naprosto jasně napsáno. Samozřejmě se chceme doplňovat. My máme tedy tyto společné vyšetřovací týmy, je to výborný e, nástroj, ale chceme, aby to všechno fungovalo dobře a aby všechno bylo naprosto jasné, aby všechno bylo jasné jak odborníkům v praxi, tak veřejnosti a tak dále. To je tady jedna malá obava, kterou tam máme, ale jsme si jisti, že to se podaří uspokojivě vyřešit. Pokud jde o operační činnost, ta se nám daří a my v tom budeme nadále pokračovat, protože v tom se nám skutečně daří eh, provádět vynikající, eh, dosahovat vynikajících výsledků. V naší zprávě také najdete celou řadu příkladů, pokud jde o strategickou činnost. V rámci dvou předsednictví jsme eh, z, uspořádali dvě strategické eh, schůzky. V dubnu loňského roku jsme uspořádali jednu, která se týkala veřejného žalobce a během druhé jsme se zabývali ekologickou trestnou činností, také jsme jsme, tedy, jsme se také zabývali trestnou činností, která spočívá v podvodech, které jsou páchány sítí několika různých prodejců. Tam se nám podařilo schromáždit celou řadu zástupců z různých oblastí, akademické a tak dále. Uspořádali jsme tam několik workshopů, seminářů, kde se probíraly skutečně praktické otázky. Výsledkem těchto strategických jednání je vždycky eh, pracovní dokument, příručka, která je potom zveřejněna, eh, která se vždycky zveřejňuje na úrovni rady. To znamená, my se eh, schromáždíme tyto odborníky a sdílíme vzájemně spolu informace o osvědčených postupech, špatných postupech, o tom, co skutečně funguje. A potom se to tady promítne, pokud je to potřeba, do legislativních iniciativ. Také jsme uspořádali jedn, eh, tedy schůzku každoroční, která se týká boje proti terorismu. Tam se schází 28 protiteroristických korespondentů. To jsou skutečně to je mezinárodní síť, Eh, státních zástupců na úrovni EU, kteří se specializují právě na tuto oblast. Je to skutečně takový zlatý důl všech relevantních informací, protože to jsou právě odborníci, kteří skutečně vědí, o čem hovoří a jsou ochotni se s námi podělit o osvědčených o osvědčené postupy. Každý rok také určíme jeden konkrétní fenomén, který skutečně je aktuální, který je relevantní zrovna pokud jde o boj proti, trest, eh, proti terorismu. A loni konkrétně šlo o význam To znamená o eh, tom, že se eh, bojov, mohou tedy do Evropské unie případně dostávat bojovníci ze Sýrie. A také v prosinci 2013 jsme toto eh, zmínili také na radě. Opět na této schůzce proběhla celá řada praktických diskuzí a o výsledky jsme se podělili se všemi důležitými aktéry na úrovni EU. Teď ještě eh, budu pokračovat a zmíním úplně poslední bod. Nevím, jestli mám dost času ještě Dobře tedy, to mi bude stačit. A také jsem chtěla ještě pohovořit o legislativních změnách. Já jsem si jistá, že pan zpravodaj FOS toto ještě zdůrazní, až bude hovořit o svém návrhu nařízení, které se týká Eurojustu. My jsme se samozřejmě účastnili i té přípravné práce s komisí ještě předtím, než předložila svůj návrh eh, na řízení o Eurojustu a eh, také o úřadu Evropského veřejného žalobce. A my jsme velice rádi, že tato spolupráce probíhala velice otevřeně, že jsme, byli, eh, že jsme měli možnost přispět k té práci. A teď, když už máme na stole konkrétní návrhy, tak jsme se velice rádi, samozřejmě budeme účastnit další spolupráce, jak na úrovni rady, také pan Axel Foss přijel k nám na návštěvu a my tedy nadále chceme přispívat eh, k dotváření tohoto textu. 14. a 15. října například proběhlo strategické jednání v Hágu, kde, kterého se všichni odborníci a tam jsme hovořili o návrhu nařízení o Eurojustu, o jednotlivých aspektech, o zprávě, o struktuře. E, hovořili jsme o pravomocech a úkolech Eurojustu, o vztahu e, s EPPO a tak dále. Toto všechno Tady jsme také zapracovali do dokumentu výsledného a ten dokument jsme zveřejnili na stránkách rady. A ještě velice stručně bych chtěla říci k tomuto navrhovanému nařízení, že vítáme možnost toho, že budeme mít proaktivní roli. Myslíme si, že to je nejlepší možný postup do budoucna, tak abychom skutečně mohli odrazovat osoby páchající trestnou činnost, abychom mohli skutečně zakročit proti závažné organizované trestné činnosti a oceňujeme také možnost, že nás bude hodnotit jak Evropský parlament, tak vnitrostátní parlamenty, národní parlamenty. A také máme pocit, že je třeba pozměnit naši strukturu. E, příští týden budu ještě prezentovat také e, tuto zprávu Eh, na kolegiu a myslím, my, naše kolegium se tady uh, shodlo minulý týden na všech těch příspěvcích, o které se s vámi budu dělit. To kolegium, to znamená naše výkonná rada, to je náš hlavní orgán, který jedná o všech našich činnostech, okruzích činností, Samozřejmě také máme administrativní zaměstnance a tak dále. A všichni naši spolupracovníci mají svoji roli a mohou spolu, musí spolu velice plně eh, hladce spolupracovat. A příští týden eh, si myslím, že vám jasně ukážu, že se nám podařilo na operační úrovni eh, zefektivnit naše práci, ale také zefektivnit práci naší rady. A díky těm změnám, ke kterým došlo 2012 se nám podařilo snížit počet čistě administrativních setkání naší rady na pouhých 10 a všechno ostatní už se skutečně zabývají konkrétní operativní prací. Tuto práci tedy zastává ta výkonná jednotka, jak si Eurojustu. Pokud jde o EPPO, tak tam samozřejmě přispějeme, kdykoliv to bude třeba, to znamená na eh, operační úrovni, správní úrovni, ale za splnění jedné podmínky a sice, že eh, to musí být podpora, která je přiměřená, vyrovnaná a to proto, že oblast, ve které, kterou se zabývá EPPO, tak tam má, eh, tam je tady jaksi naše naše činnost velice omezená, protože eh, zbytek asi 90% této činnosti spadá pod tu koordinaci. Děkuji mnohokrát za pozornost. Děkuji, to bylo velice zajímavé. A nyní hned dám slovo zpravodaji, aby nás seznámil se svým pracovním dokumentem. Pan Foss, prosím. Vielen Dank, Frau já vám děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád mluvil německy, jestli vám to nevadí. Nejprve bych chtěl samozřejmě poděkovat paní Konings za tuto prezentaci. Chtěl bych jí také poděkovat za to, že jsem mohl navštívit Eurojust. Já jsem tam získal vynikající dojem z té práce, kterou tam Eh, její pracovníci provádějí. Bylo to také dobře, protože jsme měli možnost se seznámit s přehraničními případy zločinnosti, s eh, bojem proti terorismu, proti drogám, eh, kyber útoky, boj proti pornografii, dětské pornografii. To všechno jsou velmi zajímavé jevy a já jsem velmi rád, že jsem si měl možnost se seznámit s prací této agentury. A nyní eh, trochu na úvod eh, bych asi měl říci, že se nám nepodařilo dokončit během tohoto volebního období návrh týkající se Eurojustu a proto tady teď vlastně prezentuji svůj nějaký pracovní materiál a doufáme, že po volbách se potom nový parlament s tím bude zajímat eh, důkladně. Možná jenom několik věcí, které jsem tady uvedl v takovém seznamu a které mi možná nejsou úplně jasné, o kterých jste se zmiňovala i vy, a kde by možná bylo dobře zajistit větší jasnost a týká se to také mezi institucionálních vztahů. Takže by bylo, překom se společně podívali například na přílohu 1 toho návrhu Eurojust, protože tam jsou uvedeny ty trestné činy, se kterým by práce Eurojustu měla souviset a potom bychom společně s evropským žalobcem měli podívat na to, co, jak je to tady vymezeno. Protože trochu od úvodu můžeme očekávat eh, kolizi kompetencí není úplně jasné, kdo bude mít na starosti co. A proto je asi dobře poukázat na to, že bychom si měli ujasnit, co přesně má dělat Eurojust, co všechno bude dělat eh, evropský žalobce. A proto mám na vás otázku, jestli bychom to neměli sformulovat eh, mnohem jasněji, aby o tom nebyly žádné pochybnosti. Naše otázka souvisí s prací komise, tedy jak vlastně budeme postupovat, když na radě nebude jasná většina pro to, aby byl přijat ten návrh o evropském žalobci. Jestli bude muset hledat nějaký jiný stroj eh, nebo jiný způsob spolupráce této oblasti a bude to vůbec stát za to, abychom eh, o tom vůbec uvažovali. Takže i tady je potřeba si klást otázku, co bude, kdyby evropský žalobce nebyl eh, podpořen členskými státy. Moje eh, druhá poznámka, to se týká organizace Eurojustu. To, co jsme teď eh, slyšeli, vyznělo tak, že Eurojust funguje velmi dobře, že tam mají zaručenou nezávislost. A podle mého uh, úsudku si myslím, že s tím umějí velmi dobře zacházet, ale teď tady máme ten návrh, který k tomu dodává dvě věci, takzvané kolegium, kde by vždycky měly být dva zástupci komise. A mně z toho textu ještě pořád není jasné, jaký je vlastně důvod pro to, aby tam najednou byly dva zástupci komise a co má být přesně jejich funkcí. A to zejména v rámci, kde mám pocit, že to v současnosti funguje docela dobře. Takže proč eh, do toho zasahovat? Mně to není úplně zřejmé. A proč by se to mělo lišit od té eh, dnešní situace? A dále jde o zavedení takzvaného výkonného výboru, který by tam také měl nově vzniknout, kde zase by měl sedět zástupce komise. A mě zase z toho úplně nevyplývá ten důvod, kvůli kterému mm, by něco takového mělo být důležité nebo praktické. Já si myslím, že Eurojust je docela... Nebo nemám pocit, že by Eurojust byl takového výkonného výboru fungoval špatně. A podle mě by to mohlo vést ke komplikacím. A proto bych byl velmi rád, kdyby tady eh, zástupce komise se k tomu ještě mohl vyjádřit. Dále si myslím, že Eh, bychom tím zbytečně vytvářeli dvojí strukturu, které, což by nutně nemuselo vést k efektivnění činnosti Eurojustu. Potom, když se podíváme na operativní otázky, tak mám trochu pocit, že Eurojust společně s Europolem v Hágu dobře spolupracují. Abychom k tomu ještě přidávali toho evropského žalobce, tak možná by bylo úplně nejlepší, kdyby i tento, tato třetí instituce nebo tento třetí ehm, zástupce také byl na stejném místě, aby eh, jsme tu spolupráci nějak nenarušili. Co mě osobně není úplně jasné, možná, že to není úplně promyšlené, a s tím možná také souvisí postoje členských států k evropskému žalobci, tedy jaký bude ten vzájemný vztah mezi žalobcem a Eurojustem, dojde k nějakému nějakému upevnění nebo definici tohoto vztahu, anebo mm, to bude podobně jako s Olafem, kde vlastně také bychom se měli zamyslet nad tím, jak ten eh, současný systém přes hraničního trestního stíhání může eh, co nejlépe fungovat, protože v tomto okamžiku mám pocit, že nějakým způsobem to funguje docela dobře. A chci se ptat paní předsedkyně, jestli by eh, nám mohla něco říci o spolupráci s OLAFem a v okamžiku, kdyby do toho vstoupil evropský žalobce, tak jestli by to bylo narušeno. Jestli bychom tady zase nepotřebovali nějakou další strukturu, abychom možná ty zdroje využívali co nejlépe. A dále je asi ještě v této souvislosti důležitá otázka, jak to bude vypadat s rozpočtem, protože i teď jsem měl pocit, že Eurojust s tím úkoly, které teď má a s tím rozpočtem dokáže docela dobře vít. Teď eh, se ale plánuje tedy spolupráce s žalobcem, kde by Eurojust měl přispívat nějakou činností k práci žalobce, takže zase se obracím na komisi, jestli to bude mít dopad na rozpočet Eurojustu a jestli by tady například nemohly vznikat nějaké deficity, které bychom potom museli řešit. Další otázka v této souvislosti, která mě zajímá, je, do jaké míry potom do této kontroly budou moci vstupovat i národní eh, parlamenty, tedy jaké stanoviska budou eh, k tomu moci zaujímat, pokud vůbec. A kromě toho ještě další otázka, zase na komisi. A sice, proč tam návrhu nařízení o Eurojustu se navrhují tyto věci dokud nebyla zpracována stupě, studie dopadu. No pokud není uzavřeno to hodnocení, které už bylo zahájeno, ještě neznáme jeho výsledky, protože z toho bychom se mohli poučit a promítnout to do té implementace, nebo už to tam všechno je zohledněno. Mám pocit, že eh, o tom eh, není dost velké povědomí, nebo že se o tom ještě dostatečně nediskutovalo, tak abychom mohli eh, se počkat na výsledky toho hodnocení, které zrovna by mělo být dokončeno. Jinak všechno na první pohled jde správným směrem, ale myslím si, že by eh, stálo za to ještě dohlédnout, aby došlo ke správné implementaci, aby nedošlo k eh, zdvojování nebo strojování struktur, kde by na jedné straně byl žalobce, OLAF, Eurojust, aby se všichni eh, měli zabývat, a to, kromě to ještě Europol, aby všichni měli stejné úkoly. Proto si myslím, že bychom se měli dát na čas s tím vymezením eh, jejich eh, mandátů. Všechno tedy vítám, ale pořád si myslím, že je potřeba to dále doladit. Tak, aby každý také věděl, co přesně má za úkoly a jaké má k tomu prostředky. Děkuji vám, pane Fosy. Nejdě se obrátím na komisi. Ne, ještě kolegyně paní Koracebel, máte slovo. Ale máme tady také v sále návštěvy, které vítáme. Mnohokrát děkuji a vítám vás. Axel už toho hodně řekl. Jsem ráda, že máme podobný názor a skutečně mohu podpořit jeho návrh zprávy. A rozhodně chci také přivítat předsedkyni Eurojustu a její zprávu. Já myslím, že musíme našim členským státům mnohem lépe vysvětlit přidanou hodnotu a význam spolupráce a koordinace na evropské úrovni z toho, co jste zmínila, třeba vzájemné uznávání, vzájemná důvěra, společné vyšetřovací týmy. Když jsme z tohoto výboru byli s kolegy ve Švédsku u justičních orgánů, říkali nám, jak společně pracují, jak pracují s vámi a jak těží z této spolupráce. Ale mnoho lidí se domnívá, že justiční systém je vnitrostátní záležitost A proto tyto věci řeší jen vnitrostátní orgány. Vítám také návrh reformy, protože samozřejmě přeshraniční zločin, mobilní zločin narůstá a mě by zajímalo, co se dá udělat především s obchodování s lidmi, s dětmi, s dětskou pornografií, jak lépe bojovat proti nezákonnému přistěhovalectví, jak to dělat společně, protože to působí řadu dalších problémů. A nejlepší způsob, jak to řešit, by byla prevence jak zvýšit efektivitu a operativní činnost. Proto tyto iniciativy rozhodně vítáme. A moje obavy souvisí s EPO, protože ty dva návrhy spolu souvisí. A co se stane, když budeme mít evropského státního zástupce? Nám se to nelíbí, to jsme dali jasně najevo. Některé země se k tomu nepřipojí. Takže co se stane? Protože my chceme silný Eurojust, chceme spolupráci v justičních věcech, chceme ji posílit, chceme ji reformovat. A tak trošku hrozí, že si navzájem budeme potrášet nohy, protože to bude jakýsi podpůrný systém pro evropské státní zástupce, nebo co to bude? A ty země, které se nepřipojí k evropskému státnímu zástupci, budou méně spolupracovat v justičních věcech, nebo já nevím. Na to se ptám, ale v této fázi této předběžné fázi chceme říct, že se přejeme silný Eurojust a ať se stane s evropským státním zástupcem cokoliv, nechceme, aby to oslabilo koordinaci a operační činnost, kterou provádí Eurojust a které může dělat ještě víc. Takže toto je opravdu důležité, zvlášť když mluvíme o legislativě musí být naprosto jasné, kdo dělá co, kdo má jaké pravomoci. A co se stane s Eurojustem? Děkuji. Děkuji paní Korace Bild. A nyní se obracím na zástupce komise. Prosím. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Dobrá odpoledne, dámy a pánové. Jsem velice rád, že tady dnes mohu být a pokusit se odpovědět na některé z otázek pana Fose. A také děkuji za zprávu. To vnímáme velmi pozitivně. Je zřejmé, že tady byly připomínky a odpovědi, na které se chceme pokusit reagovat, ale pokud to dostaneme písemně, tak vám také písemně v obvyklé lhůtě odpovíme. První věc, o které mluvíte, je otázka pravomocí. Rozdělení pravomocí mezi EPO a Eurojustem. Samozřejmě nad tím jsme se také hodně a dlouze zamýšleli, ale my to vidíme celkem jednoduše. Pokud bude mít evropský státní zástupce pravomoci v určité věci, ustoupí Eurojust. A to je také v příslušném článku. Nicméně, pak máme ještě přílohu, kde se uvádí, za které oblasti trestných činů odpovídá Eurojust. A samozřejmě jsou případy, kdy vnitrostátní orgány mohou převzít případ od Evropského státního zástupce, alespoň tak, jak to předložila komise, takže pravomoc získá vnitrostátní orgán podle nařízení o Evropském státní zástupci a to je také třeba zvážit. To by mělo být jasné. Jakmile vyšetřují vnitrostátní orgány, tak samozřejmě na tom, co dělá Eurojust, se nic nemění. A platí to i v případě posílené spolupráce. Pokud na to dojde, i když komise by to nechtěla, tak ty členské státy, které se nepřipojí ke státnímu zástupci, budou dál spolupracovat s Eurojustem. Eurojust bude dál hrát svou běžnou roli. Také jste se ptali na strukturu, na to, jestli potřebujeme zástupce komise, kolegia ve, ve výkonné radě. Já bych eh, se raději věnoval společnému přístupu k agenturám, jak se na tom všechny tři instituce dohodly. Byly by tam dva zástupci komise a to tež platí i pro výkonnou radu to znamená jeden zástupce z komise. Ten vztah mezi EPO, Eurojustem, Europolem a OLAFem, ano, souhlasíme. To je třeba výslovně stanovit, musí to být jasné. Každý z nich má svou roli a my máme pocit, že v našem návrhu to jasné je, ale samozřejmě, pokud je to potřeba dál upřesnit, rádi s vámi na tom budeme dál pracovat a pokusíme se o nějakou formulaci. Ptali jste se také na rozpočet pro Eurojust jaké to bude mít dopady. Do jisté míry to závisí na tom, jak velká organizace nakonec bude, ten úřad Evropského státního zástupce, závisí to na probíhajícím vyjednávání o úkolech, které dostane EPO, ale samozřejmě mohlo by to mít určité dopady pro Eurojust a to se musí projevit v rozpočtu. Naprosto souhlasíme v tom, že potřebujeme silný Eurojust i nadále. Zřízení EPO by v žádném případě nemělo poškodit organizaci Eurojustu. Záleží nám na tom, abychom zajistili, že budeme mít dvě silné organizace, které se navzájem doplňují a nesoutěží spolu. To jsou tady ty nejdůležitější věci, na které jste upozornili. Děkuji. No, krát děkuji. Nyní za řecké předsednictví pan Konstantopoulos. Děkuji. Za řecké předsednictví rady já chci poděkovat paní Konixové za zprávu a také panu Fosovi za jeho stanovisko k této věci. A chci vás ujistit o tom, že stanovisko paní Konixové i pana Fose zohlední řecké předsednictví v pracovních skupinách které se věnují jak Eurojustu, tak Evropskému státnímu zástupci. Řecké předsednictví od začátku semestru kladlo velký důraz na oba legislativní akty. Reformu Eurojustu i zřízení úřadu Evropského státního zástupce – také návrhu směrnice Toto jsou legislativní akty, které jsou velice důležité z hlediska předsednictví, nebo z pohledu předsednictví. Je velice dobře známo, že návrh nařízení o spolupráci v trestních věcech byl předložen komisí v červnu 2013 Právní základ byl článek 85 smlouvy Evropské unii. A výsledkem má být efektivnější Eurojust, protože má vzniknout nový model a má se také zlepšit operativní účinnost na základě sjednocení toho režimu, který platí v členských státech. Mluvili jsme o tom v pracovní skupině rady. Začali jsme už za předsednictví v září 2013. A doufáme, že první čtení tohoto textu ukončíme do poloviny roku 2014. Členské státy zatím text vidí pozitivně, nicméně jsou tady jisté věci, které se musí ještě vyjasnit. A jak už jsem zmínil, Návrh na řízení o Eurojustu patří k našim prioritám. My jsme naplánovali pět zasedání příslušné právní skupiny rady, pracovní skupiny rady, pardon. Dvě zasedání už proběhla a příští se koná 7. dubna a pak ještě 7. a 13. června. Očekáváme také příspěvek Eurojustu, jsme vyzvali Eurojust k tomu, aby vystoupil v naší pracovní skupině. Chceme si tedy vyslechnout i názor samotného Eurojustu. A jsme přesvědčeni o tom, že to bude velice pozitivní příspěvek a těšíme se na to. A jak už jsem zmínil, řecké předsednictví se domnívá, že tato otázka úzce souvisí z EPPO. Za řeckého předsednictví plánujeme 14 zasedání k této věci a už to samo o sobě ukazuje, jak velký důraz přikládáme této otázce. Takže teď ještě k těm jednáním v pracovní skupině. Máme také v úmyslu projednávat ty věci, o kterých debatujete dnes v rámci výboru CAC, výboru podle článku 36. A poslední věc, domníváme se, že budeme muset stanovit nějaký základ pro všechny tyto věci a to vždy s přehlédnutím k obavám, které vyjádřily členské státy a také eh, k hlavním věcem, které dnes zmínila paní Koniksová i pan Foss, kterému chci poděkovat. tyto věci nám rozhodně pomohou v další práci v pracovní skupině radě. Děkuji. Děkuji vám. A nyní se opět obracím na paní Koniksovou. Velice krátce, prosím. Já myslím, že to je varování, takže já budu ukázněná. Mnohokrát vám děkuji za zajímavé prezentace, které jsou také pozitivní. Já myslím, že naprosto souhlasíme s vámi v tom, že na úrovni zákonodárců bychom se rozhodně měli vyhnout veškeré duplikaci. Potřebujeme co největší komplementaritu a synergie. A pokud v této chvíli v legislativní oblasti budeme mít možnost vyhnout se této duplikaci protože projednáváme současně nařízení o Eurojustu, Europolu a tak dále. Měli bychom to udělat současně a neměli bychom propást příležitost k tomu, aby každý dělal to, co dělá co nejoptimálněji z hlediska své role, mandátu a podobně. Protože jakmile to nařízení bude přijato, bude po všem. A to je výzva na nás všechny, abychom si přečetli ta nařízení současně a pokud se ukáže, že je tady nějaká možnost duplikace, tak to bude znamenat, že jsme neudělali svou práci dobře. Vytváření duplikace znamená zmatky na úrovni lidí z praxe. Z toho by rozhodně šťastní nebyli, z toho by nebyl šťastný nikdo a o to nám právě jde. A abychom jasně viděli, jakou podporu chceme dát evropskému státnímu zástupci, má to být podpora na základě našich zkušeností, operačních poznatků, právních a technických poznatků. A to souvisí i s administrativní podporou a jak bylo zdůrazněno, nesmí to být ke škodě službám, které se poskytují vnitrostátním justičním orgánům. V 95% typů případů trestné činnosti to přijatelné není. Pokud chceme účinné efektivní služby v boji s organizovaným a závažným zločinem, musíme to dělat pořádně. My jsme provedli určité výpočty. Za posledních deset let se průběžně zvyšoval počet případů, bylo to 6% každý rok. To znamená, že za 10 let to bylo 60% nárůst. Od roku 2013 platíme z vlastního rozpočtu od října za podporu těch společně vyšetřovacích týmů. To znamená, že jsme dali tento úkol i Eurostu, ale nemáme doplňkový rozpočet. A také bylo rozhodnuto, že v příštích letech budou mít všechny agentury méně lidských zdrojů, ale budou dělat víc práce, protože každý rok máme větší pracovní zátěž. Takže pokud ten návrh nařízení nemá navýšit eh, náklady, já nejsem matematik, já nejsem kouzelník. To nejsme nikdo. My jsme jen státní zástupci, my poskytujeme podporu. A já nevím, jak se to dá udělat při nulových nákladech. Žádná kouzla neznám. Víme, že stoupne počet případů, budeme mít méně lidí a stále více úkolů. Takže když nám někdo dokáže pomoct, velice rádi takovou pomoc přijmeme. Ale rozhodně chceme rozšířit služby, které poskytujeme justičním orgánům, žádají o ně a váží si jich. A to jsme chtěli v kostce všem vám říct. Mnohokrát děkuji. Děkuji, že jste mezi nás přišla. Vidím, že pan Fos už si nechce vzít slovo, to je dobře, protože venku čekají páni ministři. Mnohokrát děkujeme. A přejdeme okamžitě k dalšímu projednání, až vstoupí do sálu. Děkuji vám. Okay. Dear colleagues. Takže, vážení kolegové, prosím, usaďte se, stěžte se. Ráda bych pokračovala v našem programu. Vítám tady tři ministry, kteří zastupují řecké předsednictví. Je to pan Atanasio, ministr spravedlnosti, transparentnosti a lidských práv. Dále pan Janis Mikelases, ministr vnitra, a potom je tady Nikolás Dendias, ministr veřejného pořádku ochrany občanů. Pardon, ten tady vlastně není, protože dnes měl jiné povinnosti, které ho zdrželi v Aténách. Všichni ministři tedy budou hovořit o současné situaci, o plnění priorit řeckého předsednictví a my bychom eh, je také chtěli požádat, aby byly co nejstručnější, aby nám eh, tady řekli něco o zasedání Rady ministrů spravedlnosti a vnitra, která se konala 3. 4. března tohoto roku, aby také se zmínili o oblasti sledování evropských občanů eh, prostřednictvím NSA. Já vás tady tady ještě jednou vítám. Chtěl bych vás pochválit za velmi dobrou spolupráci s naším výborem. A nyní máte slovo a pan Atanasio má slovo jako první. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci. Pro mě je velkým, eh, velkou ctí, že tady dnes mohu vystoupit na výboru Libe. a že mohu poreferovat o prvních třech měsících řeckého předsednictví. co se týká některých citlivých otázek eh, jednání rady vnitra spravedlnosti. Takže mi dovolte, abych vám poskytl informace o těch aspektech, které souvisejí s prací vašeho výboru. Na poslední radě ministrů spravedlnosti a vnitra 3. a 4. března jsme eh, mohli oznámit dohodu které jsme dosáhli s Evropským parlamentem o boji proti padělkům eurobankovek. Takže teď konečně můžeme přistoupit k přijetí této legislativy poté, co to eh, bude schváleno také radou. tím bude nahrazeno rozhodnutí Rady z roku 2003. Hlavní cíl této směrnice je chránit jednotnou měnu před paděláním a také snížit risk libovolného výběru eh, jurisdikcí. Dále jsme dokončili jednání o evropském vyšetřovacím příkazu, včetně mrazení nebo skonfiskování eh, aktiv v rámci Evropské unie. A dále 14. března rada schválila návrh směrnice týkající se vyšetřování v trestně právní oblasti. Tím by eh, konfiskace a vracení výnosu z trestné činnosti v přeshraničních eh, případech měla být ulehčena. Co se týče budoucího vývoje v oblasti vnitra spravedlnosti, i o tom jsme se bavili na Radě ministrů a to jak na neformální radě, která se konala v lednu v Atenách, tak i na Koreperu. V březnu byli ministři informováni o hlavních otázkách, které souvisejí se nadcházejícím dělením Evropské komise o vnitra spravedlnosti a ministři se k tomu mohli vyjádřit. Předsednictví vystoupilo s tím, že budeme muset analyzovat nejprve důkladně tyto procesy, předtím, než budeme muset postupovat dále a že se k tomu vrátíme na Černové radě. Co se týče nařízení ochrany osobních údajů, tady ministři správnosti řekli, že podporují obecný přístup předsednictví a říkali, že některé Technické otázky související článkem 1 až 5 budou muset být ještě předjednány na technické úrovni, tedy na pracovní skupině v Radě pro výměnu informací a ochranu údajů. V souvislosti s touto směrnicí jsme také ministry informovali dalších aspektech v rámci společného výboru, také o úřadu Evropského veřejného žalobce. A dále jsme také informovali radu o další práci, která byla podniknuta v tomto smyslu s tím, že vyvineme všechno úsilí, abychom tuto věc posunuli dopředu. Dále jsme ještě probírali tři otázky. Za prvé, možnost vytvořit kolegium, což eh, všichni ministři podpořili. Eh, kolegium v rámci úřadu Evropského veřejného žalobce. Většina členských států uvedla, že Určité méně závažné věci musí být eh, nadále projednávané na národní úrovni. A dále jsme se zabývali procesními zárukami, mimo jiné také pro oběti. S ohledem na příslušnou směrnici, která má dávat procesní záruky dětem, už jsme měli tři zasedání pracovní skupiny a požádali jsme radu, aby nám poskytla hlavní eh, zaměření. Jde tady o působnost, soukromou sféru a přístup k právníkům. Jsou to články 2, 6 a 14. Pracovali jsme na dalších věcech ve spolupráci s dalšími institucemi a Eh, následující věci, které vás mohly zajímat, se teď řeší. Například je to budoucí vývoj v oblasti vnitra spravedlnosti, takzvaný stokholmský program, který je i nadále velmi užitečný. který naznačuje, co všechno by ještě měla Evropská unie podniknout pro to, aby vznikl společný prostor Eh, spravedlnosti podle článku 16 smlouvy Rada. Má za úkol eh, definovat příští hlavní směry, a to na neformálním eh, radě, která by se měla konat v červnu, kde ještě budou muset proběhnout dvě kola jednání na korepre, koreperu a na radě ministrů spravedlnosti. Takže teď jsme po tom březnovém jednání v situaci, kdy budeme moci okus dále. Dále jsem chtěl říct, že Evropská komise přiložila dvě sdělení 11. března a Evropský parlament přijal sdělení, eh, pardon, eh, usnesení, které souviselo se stokomským programem, což jsme také promítli do celé diskuse. takže budeme muset eh, se zabývat také kvalitou, nenou kvantitou legislativy. My teď koukáme, jak dále. Prohloubit tento vývoj, vzhledem tomu, že se už brzy přiblíží červnová rada. A teď k legislativnímu balíčku o protekci, o, pardon, o ochraně osobních údajů. Eh, my jsme se tím zabývali velmi intenzivně. Naplánovali jsme řadu schůzí k této věci. I na radě se o tom velmi diskutovalo. V roce 2013 jsme měli 15 eh, zasedání pracovní skupiny, která se zabývala těmito dvěma legislativními návrhy. A jak asi víte, 12. března Evropský parlament hlasoval o těchto návrzích rada. Zatím nepostoupila ve svých eh, diskuzích tak daleko, což je možná eh, z důvodu toho, že eh, není vyjasněný statut tohoto legislativního nástroje, jestli to má být nařízení nebo směrnice, zatím je navržená navrženo nařízení. My jsme jistí, že komise proto má své důvody. A víme, že i Evropský parlament je pro větší harmonizaci, již se dosáhnout eh, prostřednictvím nařízení. Dále potřeba si uvědomit, že ochrana osobních údajů je horizontálním tématem, které se dotýká prakticky všech oblastí života společnosti, takže rozsah souvisí s jinými legislativními nástroji a řecké předsednictví má plánu postoupit dále. Je to důležité pro práva jednotlivců v Evropské unii. Na zasedání Rady ministrů v březnu, jak už jsem říkal, členské státy znovu zopakovaly svou podporu územnímu eh, rozsahu tohoto návrhu. I mezinárodní převody, což je konsistentní s stanoviskem, které jsme, eh, na kterém jsme se dohodli v lednu na neformální radě ministrů. Dále jsme se zabývali dalšími otázkami, eh, které jsou v článcích 1.4, přenositelnost dat a profilování Budeme pokračovat této diskuzi na technické úrovni v rámci pracovní skupiny. To všechno jsou velmi důležité věci, které jsou důležité také pro mm, digitální trh v EU. Chci říci, že souhlasím s parlamentem v tom, že nový rámec by se neměl zabývat pouze tím, co se hrá na úrovni členských států, ale měl by se vztahovat na, i na evropské instituce. Místo předsedkyně komise Reding eh, také slíbila, že předloží návrh, eh, který se této oblasti týká. A my to budeme projednávat jako balíček. Eh, již předchozí předsednictví to brali jako jeden balíček a největší důraz byl kladen na diskuse o nařízení. Vzhledem na směrnici některé členské státy vyjádřily obavy eh, z některých politicky citlivých aspektů, ale my jsme rozhodně na půdě rady nediskutovali o tom, že bychom měli zastavit práci na směrnici žádná taková žádost znesena nebyla a ty zvěsti, které o tom kolují, prostě nejsou pravda. Rada, podobně jako parlament, si uvědomuje, jak důležité tyto reformy jsou. A řecké předsednictví udělá vše proto, aby bylo možné ta jednání dotáhnout do konce. A nyní mi dovolte, abych řekl pár slov o zprávě Moraes, o masovém sledování evropských občanů ze strany pravodajských agentur Spojených států. I my jsme tím velmi znepokojeni, že dochází k utajenému sledování eh, ze strany orgánů Spojených států, že to ohrožuje eh, soukromí našich občanů a integritu jejich komunikace. Já vím, že i výbor Libe na to, tomu přisuzuje velkou důležitost. Rada, tedy členské státy, i Evropská komise založili eh, svou vlastní eh, ad hoc skupinu na vysoké úrovni, která se zabývá těmito otázkami a zejména tím, jak přesně probíhalo toto sledování evropských občanů. Předsedové této eh, ad hoc pracovní skupiny potom eh, předložili své, svá doporučení, komise k tomu vydala sdělení. A tady šlo hlavně o to, jak znovu nastolit důvěru Eh, na základě které potom mohou být vyměňovány data mezi Evropskou unii a, a Spojenými státy. Takže si určitě uvědomujete, že se na tom pracuje velmi intenzivně. Já bych chtěl eh, poděkovat panu Morásovi a stínovým zpravodajem za tuto vyváženou zprávu. Je to vyvážená zpráva, a jsem také rád, že došlo k vyjasnění toho, kde není potřeba podnikat žádné kroky. Dále jde o tzv. evropský habeas corpus, tedy ochranu základních práv v Evropě. A hlavním cílem je tedy ochrana před pachateli a také obrana vůči zneužívání pravomocí státních orgánů. Není potřeba zacházet do dalších podrobností. Jak asi víte už ze zprávy pana Moralesa, tak ještě pořád eh, o tom rada nejednala. Teď k dohodě Abrela nebo FDP. A dále k té dohodě o, nebo dohodě Safe Harbor a k té zastřešující dohodě o výměně údajů. To všechno podporujeme, zejména tedy podporujeme jednání komise, která eh, má na starosti vedení jednání se Spojenými státy a doufáme, že ještě dojde k některým zlepšením u těch aspektů, na které komise upozorňovala, například u dohody Safe Harbor. Tady je dobře si uvědomit, že zvětšené nebo zvýšená míra sledování nebyla, neměla demokratickou legitimitu a kontrolu. A my jsme také rádi, že už o těchto otázkách jednal Evropský parlament. Vítáme také demokratický dialog, který probíhá na druhé straně Atlantiku. A jsme rádi, že tato zpráva, její doporučení takže doporučení výboru, který založil eh, Barack Obama, to všechno zbudilo velmi živou diskuzi ve Washingtonu. Musím si počkat na výsledek této debaty a musím také souhlasit s panem Zuckerbergem, že je potřeba urychlit tuto debatu. Ty uniky informací a masovém sledování evropských občanů ze strany amerických eh, orgánů jsou samozřejmě zdrojem znepokojení, protože tady jde o naše základní práva, ale na druhou stranu jde také o to, jak eh, chránit bezpečnost eh, Spojených států proti teroristům a zločincům. Obecně je Evropská unie pro rovné zacházení s evropskými, mezi evropskými a americkými občany, a to na stejné úrovni. Dále také jde o to, že je potřeba zlepšit eh, přiměřenost bíraných dat. A co se týče veřejného žalobce, tak se musím omluvit eh, těch otázek, které mám na starosti, je celá řada, proto budu co nejstručnější. Ten návrh, který složila Evropská komise o založení úřadu Evropského veřejného žalobce, je teď projednáván už od prosince loňského roku. Ta jednání jsou velmi eh, konstruktivní a také technická, například co se týče struktury eh, tohoto úřadu a jaké pravomoce by tento úřad měl mít. Řecké předsednictví začne zvažovat možnost eh, dalšího pokroku a to eh, s ohledem na to, jaké připomínky k tomu padly parlamentu a na půdě rady. A teď mi ještě dovolte, abych se zmínil o korupci. My vítáme zprávu Evropské komise o míře korupce v Evropské unii. A to proto, že jde o hodnotný nástroj při boji proti korupce a při stanovení vysokých standardů této oblasti v celé Evropské unii. Navíc to, že se EU účastní práce skupiny GRECO proti korupci, to ještě více napomůže našemu boji proti této trestné čin, proti korupci a my předložíme příslušný návrh v nejbližší době. Procesní práva dětí už jsem zmínil a teď ještě řeknu několik slov o zásadách právního státu. Rada ministrů pro spravedlnost a vnitro 6.6.2013 schválila závěry a tam se vyzývá Evropská komise, aby pokračovala v diskuzi, která se týká možné systematické metodologie, která by se týkala právě těchto záležitostí. Ještě bych také stručně pohovořil o záležitostech, které spadají do působnosti výboru jury. My víme všichni, že soudní spolupráce v záležitostech, které se týkají občanského práva, je velice důležitá, velice významná. A díky tomu tady teď může fungovat volný pohyb osob. Také máme vzájemné uznávání rozsudků. A skučen, skutečnost, že soudy mohou spolupracovat, tedy znamená, že se mohou občané volně pohybovat. V březnu 2014 na radě jsme informovali ministry o schodě s Evropským parlamentem, pokud jde o evropský příkaz k obstavení účtu a také pokud jde o přeshraniční navracení aktiv majetku takovýchto případech. Také jsme radu informovali o tom, že výbor jury Evropského parlamentu schválil konečnou verzi textu návrhu nařízení, kterým se změní eh, nařízení 2015 z roku 2012, kde se hovoří o výkonu eh, rozsudku, to znamená je to nařízení Brusel 1. Navíc jsme na březnové radě také ministry informovali o tom, jakého jsme dosáhli pokroku, pokud jde o návrh směrnice eh, o insolvenčním řízení. V neposlední řadě Evropská komise také odprezentovala metodologii a nejdůležitější výsledky toho scoreboardu srovnávací tabulky v oblasti justice spravedlnosti na rok 2000. 14 a ten rada jednomyslně schválila. Také jsme schválili závěry rady o eh, systémy, o systémech členských států v oblasti obchodního a občanského práva. Velkou pozornost jsme věnovali otázkám společného evropského práva v oblasti prodeje. Dále jsme projednávali přílohu tohoto textu a to na základě závěrů Rady z června 2012 také s přihlédnutím k návrhu Evropského parlamentu. A ještě poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, se týká právě toho tématu scoreboard, toho srovnávání v oblasti justice. A také jsou zde evropský semestr a určité justiční otázky v rámci něho. Samozřejmě je důležité, abychom měli fungující justici a na Radě pro justici a vnitro v březnu 2014 jsme také přijeli návrh závěrů, která, který předložilo řecké předsednictví a který se právě týkal oblasti obchodního práva a ženského práva a justice, která se jim zabývá. Tam jsme také eh, navrhovali možný způsob hodnocení systému v rámci členských států ze strany komise. A 17. března 2014 Evropská komise přišla se sdělením, která se týkalo justice a k tomu jsme tedy také přihlédli. Další body už zmiňovat nebudu, ale chtěl bych ještě zmínit několik slov, které se týkalo uplatňování protokolu 36 smlouvy konkrétně článku 10 protokolu 36. Tam je přechodné období, zmíněné přechodné období pěti let, které vyprší v roce 2014. Během před tohoto přechodného období Evropský soudní dvůr a Evropská komise nebudou schopny, nebudou moci tedy kontrolovat legislativu. A článek 10 znamená, že Spojené království se rozhodlo neaplikovat verdikt soudního dvora k této věci. Eh, Spojené království nicméně eh, se rozhodlo v některých případech eh, tento verdikt akceptovat. To znamená, že také v tuto chvíli jde o aspekty, které souvisejí s koncem tohoto přechodného období. A bude to mít dopad na určitá témata v rámci třetího pilíře. A Skutečnost, že Spojené království nebude uplatňovat od 1.12.2014 tento verdikt, to vyvolá také určité potřeby. V tuto chvíli už jsme se tím začali zabývat a v tuto chvíli je ještě příliš brzy na to, abychom vám mohli sdělit zprávy o nějakém pokroku v této věci. Potom je tady ještě celá řada dalších důležitých témat, ale možná se eh, o některých z nich ještě zmíníte v rámci vašich otázek. Děkuji vám mnohokrát za pozornost a přeji vám úspěch ve nadcházejících volbách. Děkuji vám, pane Atanasiu, a okamžitě dávám slovo panu Michale Kesovi, ministru vnitra, prosím. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Řecko se ujalo předsednictví Rady EU ve velice důležitém momentu. Finanční krize zasáhla celou řadu členských států a vytvořila úplně nové podmínky, ať už v hospodářské nebo politické sféře. Sociální soudržnost je velice důležitým cílem a zároveň členské státy, které se nacházejí na vnějších hranicích EU, eh, se potýkají s zcela nepřiměřeným migračním tlakem. V tuto chvíli Evropa stojí na rozcestí. A v tuto chvíli se nacházíme na konci funk- funkčního období a zároveň v průběhu roku 2014 dojde k ukončení třetího víceletého programu v oblasti spravedlnosti a vnitra. To znamená, že řecké předsednictví vykonává velice intenzivní práci, aby vypracovalo strategické pokyny pro další léta, aby je Evropská rada mohla v červnu letošního roku schválit. proběhly již diskuse na neformálním, eh, neformálních radách ministrů v Aténách. A tam pan předseda vašeho výboru eh, se také účastnil velice konstruktivně diskuze. V rámci rady už jsme také postoupili a již jsme obdrželi a v tuto chvíli analyzujeme návrh Evropské komise, který byl schválen 11. března. Myslíme si, že celý tento proces v budoucnu přispěje vypracování těch strategických pokynů, který Rada bude schvalovat v červnu 2014. Pokud jde o no, eh, nejnovější vývoj v oblasti legální migrace, a tady se ještě vracím vlastně k něčemu, o čem jsem tady hovořil v lednu, tak tam bych chtěl zmínit následující. Za prvé, řecké předsednictví je Radě Evropskému parlamentu vděčné za dohodu, které bylo dosaženo, pokud jde o směrnici o sezónní práci. Tato směrnice je velice důležitá, protože se jedná o první právní předpis na úrovni EU, která se zabývá občany třetích zemí, které, eh, kteří pracují ve málo specializovaných oborech. A chtěl bych poděkovat panu zpravodaji Morésovi a také zpravodajům z výboru pro zaměstnanost, panu eh, Koferatimu a Serkesovi. Také bych vám osobně chtěl poděkovat za společnou práci, kterou jsme odvedli na návrhu směrnice pro transfery převody v rámci společností. Jak víte, tak už jsme měli rámcovou dohodu o přijímání občanů třetích zemí, ale pokud jde o přesuny pracovníků v rámci společností, to je velice důležitý aspekt pro trhy práce v našich členských státech. Vytvořili jsme tady rámec, který zabrání vykořišťování takovýchto pracovníků a také zabrání přílivu pracovníků, kteří mají velice nízké příjmy. A zároveň tedy Evropská unie teď bude atraktivnější pro takovéto přenosy. Pře- Takové to převádění pracovníků v rámci EU, což bude mít zase výhodu pro zvýšení konkurenceschopnosti EU. Tato dohoda byla výsledkem tvrdé práce všech zúčastněných stran a myslím si, že se jedná o velice vyvážený dokument, který zajistí, že tedy tito pracovníci budou mít vše, co potřebují. V, to, v této souvislosti bych chtěl také zmínit obavy některých poslanců, především členů výboru pro zaměstnanost, v této souvislosti. A chtěl bych zúraznit, že kompromis, kterého jsme dosáhli, je vyvážený. A já bych řekl, že skutečně eh, do velké míry řeší veškeré obavy, které zazněly během jednání. Pokud eh, Evropský parlament na plenárním zasedání tento dokument neschválí, tak to povede k určitým komplikacím. Tato dohoda byla skutečně výsledkem velice náročného jednání a výsledkem celé řady kompromisů v rámci rady. Skutečně je to maximum, eh, které, eh, maximální kompromis, kterého jsou členské státy ochotny dosáhnout. A řecké předsednictví tedy upřímně doufá, že v dubnu Evropský parlament odhlasuje tento kompromis na plenárním zasedání, protože jsme ho vypracovali i ve spolupráci s vašimi výbory. Především bych chtěl poděkovat zpravodaji panu Jakolinovi za jeho velice tvrdou práci ve spolupráci s řeckým předsednictvím, eh, kterou se zasloužil o dosažení tohoto kompromisu. Dále, pokud jde o směrnici, která se zabývá výzkumními pracovníky a studenty, tam v tuto chvíli řecké předsednictví velice rychle pokračuje v diskuzích, které byly zahájeny ještě během irského a litevského předsednictví. Naplánovali jsme si k této otázce celou řadu jednání v příslušné pracovní skupině rady, rady abychom mohli v této otázce pokročit. A zaměřujeme se na to, abychom přišli s takovou pozicí členských států a rady, eh, která bude co nejjasnější, pokud jde o působnost této směrnice. Zabýváme se články, které eh, hovoří o rovných podmínkách, o rovném zacházení a také o eh, články, které hovoří o přidané hodnotě tohoto právního předpisu. Chtěl bych ještě poděkovat eh, paní zpravodajce Cecílii Wikström za obrovské množství práce, které odvedla. Také bych vás chtěl informovat o poměrně nedávné, ale velice důležité události, která, se, která je důležitá pro celkové řízení migračních toků. Toho se podařilo dosáhnout na poslední radě pro vnitro. Podepsali jsme dohodu s Tuniskem, která v podstatě spadá do toho širšího rámce dialogu a spolupráce se zeměmi původu a transitními zeměmi eh, migračních toků. Je skutečností, že širší oblast Středozemního moře je oblast která je pro Evropskou unii, eh, na která má Evropská unie velký zájem. A naším cílem je tedy ještě zintenzivnit dialog s dalšími třetími zeměmi, které jsou našimi partnery, pokud jde o migrační otázky. Rada po zhodnocení Evropskou komisí v tuto chvíli pracuje na závěrech rady, které se týkají globálního přístupu k migračním tokům a mobilitě. Vzhledem k tomu, že e, jsou před námi evropské volby, tak bych také já chtěl poděkovat, e, pardon, poblahopřát e, a popřát mnoho štěstí všem, kteří kandidujete. Děkuji panu Michala Kesovi. A nyní pan Georgiadis, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, Především chci poděkovat Evropskému parlamentu za řecké předsednictví, za veškerou snahu s cílem dokončit víceletý finanční rámec. v oblasti vnitra. A chci vás také informovat o tom, že Rada ta čtyři nařízení přijme 14. března jako bod A, pardon, dubna jako bod A na Radě pro zemědělství. Jak velice dobře víte, skutečnost že nejistota na hranice EU znamená, že členské státy na vnější hranici jsou pod větším tlakem. Současně čelí velkým vnitrostátním problémům. A jak už bylo řečeno, stojíme před velkou recesí a vysokou nezaměstnaností. A řecké předsednictví proto prosazuje uplatňování společného evropského azylového systému s tím, že velký důraz klade na opatření, jejich Cílem je podpořit větší solidaritu mezi členskými státy. S těmi státy, které jsou pod velkým tlakem. A také chceme posílit spolupráci mezi členskými státy EU a mezinárodními organizacemi. Především už nyní uplatňujeme legislativní návrhy o minimálních standardech pro azyl, směrnici o standardech pro přijímání, směrnici o azylových procesech, dublinské nařízení a nařízení Eurodac. Samozřejmě naším cílem je zdůraznit pozitivní stránku globální zprávy migračních toků. A pokud jde o celkovou zprávu hranic, snažíme se prosadit legislativní balíček, který se jmenuje Inteligentní hranice a který zahrnuje tři návrhy nařízení. Už jsme se tomu hodně věnovali a dokončili jsme první čtení příslušné pracovní skupině Rady. Vzhledem k tomu, že systémy, které předpokládá toto nařízení, budou vyžadovat velké investice členských států a EU, ukázalo se, že budeme muset posoudit všechny právní, technické a finanční otázky, abychom mohli postoupit ve vyjednávání. Koreper proto v únoru 2014 schválil návrh Evropské komise, jehož cílem bylo zjistit, jestli je nějaká možnost najít řešení. Samozřejmě bude to znamenat studie a také pilotní projekt, aby se vyhodnotilo financování. Evropská komise už na tom pracuje, spolupracuje s členskými státy, které už také mají určité zkušenosti. Naším cílem je, aby se spoluzákonodáci na této legislativě dohodli do poloviny roku 2016. A další věc, která je velkou prioritou jak pro Radu, tak pro Evropský parlament, je návrh nového nařízení pro sledování vnější námořní hranice, což bude koordinovat Frontex. Česká předsednictví má velkou radost, že Rada parlament se polovině února dohodli. To je výborný výsledek pro oba spoluzákonodárce. Nařízení, které bude přijato před evropskými volbami, významně přispěje k účinné zprávě národních hranic v členských státech a pomůže i členským státům které potřebují určité operace na své vnější hranici vzhledem ke své geografické poloze. Pokud jde o zákonné přistěhovalectví, Rada pro spravedlnost a vnitro, která se konala 3. a 4. března 2014, vyslechla informaci komise která se týkala sdělení komise o pracovní skupině pro Středomoří. Rada potom vyzvala všechny zúčastněné Evropskou unii a příslušné útvary, i členské státy a příslušné mezinárodní organizace, aby se aktivně zapojili do příslušných opatření. Strana pro spravedlnost a vnitro v červnu se vyslechne další sdělení komise. Pokud jde o víza, Díky skvělé spolupráci s Evropským parlamentem jsme se dohodli při prvním čtení na změně nařízení 531, což znamená, že se zruší vízové požadavky pro 16 zemí z Karibiku, Pacifiku, Spojených Arabských Emirátů, Kolumbie a Peru. Jakmile toto nařízení schválí Rada a podepíše ho předseda Evropského parlamentu a předseda Rady, bude zveřejněno v úředním věstníku a vstoupí v platnost od června. Pokud jde o Moldavsko, tady vás mohu informovat o tom, že Rada schválila návrh nařízení 14. března a bude podepsán 3. dubna a vstoupí v platnost od 23. dubna. I v tomto případě spolupráce mezi Evropským parlamentem a radou probíhala výborně a ten výsledek je velice důležitý z politického hlediska, protože ještě před koncem dubna budou moldavští občané mož, mít možnost cestovat bez víz v šengenském prostoru. Komise také vyjednává s třetími zeměmi s cílem zrušit víza. Ale chci poukázat na pár věcí. Za prvé, uvidíme, co se dá udělat z hlediska liberalizace vízového styku s Ukrajinou a jestli je možné tento proces urychlit. A také musíme dát jasně najevo, že sankce proti Rusům, a tady mám na mysli zákaz cestování, se dotýká určitých státních úředníků. Vůbec to nesouvisí s řadovými evropskými občany. A další věc, kterou je třeba zmínit, z hlediska víz, je to, že Evropská komise podporuje turistická víza a zrušení nebo změnu vízového kodexu. Řecké předsednictví se tomu začne věnovat v dubnu v příslušné pracovní skupině. Pokud jde o návrh rozhodnutí o zjednodušeném kontrolním režimu na vnější hranici, Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko budou uznávat víza a povolení k pobytu vydané šengenskými státy, pokud je to ekvivalent jejich vlastních víz, a to i víza pro tranzit. Toto rozhodnutí přijme rada v dubnu. A samozřejmě očekáváme, že v červnu to bude zveřejněno v úředním věstníku. A chci vás také informovat o tom, že náběh systému VIS probíhá dobře a velice brzy zřejmě ukončíme jednání v radě, abychom stanovili časový plán pro oblasti 18 až 23 na základě kompromisního návrhu řeckého předsednictví. A mezi tyto oblasti patří i třetí země, která tady představují velký počet víz a o které má EU velký zájem, třeba Rusko, Indie, Pákistán. To je země s velkým rizikem přistěhovalectví. A pokud jde o policejní spolupráci v trestních věcech, pracujeme na dvou legislativních návrzích, které spolu souvisejí. Je to návrh nařízení o Europolu a také nařízení o transformaci CEPOLu. Modernizace Europolu, jak už bylo řečeno, byla důležitým bodem pro řecké předsednictví a samozřejmě se předpokládá v Lisabonské smlouvě, že diskuze mm, příslušné, nebo předpokládá Lisabonská smlouva a diskuze probíhají od června 2013, pokračují i za řeckého předsednictví a já myslím, že jsme dosáhli značného pokroku. Už máme hmatatelné výsledky a 25. dubna výbor stálých zástupců dostane informaci o pokroku. A z naší strany uděláme všechno pro to, abychom to uzavřeli do konce našeho předsednictví. A ještě chci říct pár slov k otázce Evropské policejní akademie, což je CEPOL. Rada 3. března tuto věc projednala a téměř všechny členské státy se shodly na tom, že potřebujeme reformu právního základu pro CEPOL, aby se zohlednily změny které přinesla Lisabonská smlouva. A proto Rada, stejně jako Evropský parlament, požádali Evropskou komisi, aby co nejdříve předložila návrh. Pokud jde o přesun sídla Cepolu, tady chci říct, že jsme zvlášť spokojení s tím, že trialogy vedly k dohodě a také s tím, že tento návrh sválil výbor Libe a o tom hlasovat na plenáce v parlamentu 16. dubna. Nebudu mluvit o budoucím vývoji v vlasti spravedlnosti a vnitra, už to tady zaznělo, ale co se týče akčního plánu EU, abychom čelili migračním tokům a také pokud je o strategický přístup. Tady chci říct, že ten akční plán byl schválen, schválila ho Rada pro spravedlnost a vnitro na zasedání 26. a 27. dubna 2012 za dánského předsednictví. Byl to takzvaný živoucí dokument, což znamená, že se bude muset aktualizovat za každého předsednictví. Nyní Provádíme čtvrtou půlroční aktualizaci a naším cílem je koordinovat to s dalšími kroky, které se předpokládají v pracovní skupině pro Středomoří. A něco k té pracovní skupině. Řecké předsednictví klade velký důraz na tuto pracovní skupinu a proto jsme rozhodli, že tuto otázku zařadíme na pořad jednání Rady pro spravedlnost a vnitro 3. března 2014. Na tomto zasedání nás Evropská komise informovala o realizaci 37. akčního operačního programu, který zmiňuje toto sdělení. Rada potom vyzvala všechny zúčastněné Evropskou unii, členské státy a další mezinárodní organizace, aby tyto kroky nadále prosazovali. Řecké předsednictví chce, aby tyto záležitosti zůstaly v popředí, aby byly na pořadu Rady pro spravedlnost a vnitro, protože situace, která se týká přistěhovalství ve Středomoří, se nezlepšuje a počty lidí, kteří riskují život zvlášť v zimě, je velmi vysoký. Komise bude opět radu informovat na Radě pro spravedlnost a vnitro, která se bude konat 5. a 6. června 2014. Vážení poslanci, pro ty z vás, kteří znovu kandidujete, vám přeji hodně štěstí a přeji vám také hodně štěstí v práci vašeho výboru. Mnohokrát děkuji. We thank you for your good wishes. We thank you all. My vám děkujeme za účast. za informace, které jste nám poskytli a za spolupráci ze strany řeckého předsednictví. teď zahajíme diskusi. Vidím, že jako první se o slovo hlásí pan Fos. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také všem přítomným ministrům za jejich prezentace, za informace k různým oblastem zájmu. Jak vidíte, už tady naše práce je trochu ovlivněna předvolební kampaní. Mám tedy několik otázek týkající se ochrany osobních údajů a toho sledování ze strany NSA. Mluvím tady také jménem EPP, eh, e protože eh, my máme trochu jiný pohled na eh, tuto problematiku než možná jiné politické skupiny, ale dále se to také týká zprávy Moraes, a je potřeba, abychom dali velkou prioritu zajištění neutrality sítě. A i v tom je aspekt spolupráce mezi Spojenými státy a Evropskou unii. A pokud se nebudeme moci opírat o společné standardy s americkými partnery, tak bude nezbytné abychom hledali naše vlastní evropskou cestu. Pokud tedy v budoucnosti budeme chtít eh, prosadit eh, to, to absolutní ochranu našeho soukromí, tak se budeme muset vydat eh, naší vlastní cestou. Jinak nebudeme moci zajistit ochranu soukromé sféry našich občanů. A proto bychom eh, se měli intenzivněji zabývat těmi aspekty, které jsou uvedeny ve zprávě Morás. To ale u mnoha z nich bude znamenat, že eh, bude muset mít podobný mechanismus, jako je Safe Hub, a to bude mít zase vliv i na soukromé firmy eh, v Evropě. Kdybychom se měli držet toho doporučení tak mám pocit, že se nám úplně nepodaří eh, dosáhnout eh, maximální ochrany. Jinak eh, budeme muset pracovat na vývoji našich vlastních standardů. Jinak se to příliš nezmění. Kde jsem trochu jiného názoru, je otázka FTP. Tato dohoda, pokud tedy získá většinu parlamentu, což nechci předjíbat, tak podle mého úsudku to nebude mít co dočinění s tím masivním špehováním. My předáváme více dat američanům, než eh, eh, oni žádají a to nes, nesouvisí s tím sledováním. A proto bychom měli najít nějakou správnou rovnováhu právě mezi ochranou a zpracováním údajů. Kdybychom to měli úplně všechno zrušit, tak by to bylo naprosto špatně, protože to by mohlo posloužit Američanům a mm, dát jim výhodu. A ještě ke směrnici. Já mám pocit, že ta zpráva, kterou jsme v parlamentu projednávali, by měla mít hlavně eh, praktické využití pro policisty a pro další eh, orgány. A podle mě to zachází, ten text zachází příliš daleko, než jenom pro tyto účely. Myslím si, že buď to bude muset eh, znovu nastavit, jinak to bude mít negativní dopad na práci policejních soudních orgánů. A to určitě není naším záměrem, takže bych byl tady trošku zdrženlivější a z pohledu EPP jsme proti zrušení FTP a proti tomu, aby eh, se ta směrnice nepřijímala. Takže by byl rád, kdybyste to vzali na vědomí ve své práci a aby se zaměřovali zejména na praktické využívání těchto údaje. Těchto údajů. A pro mě ta filozofická otázka, jestli při tom všem jsme ještě schopni garantovat ochranu soukromí. Bez nějakých dalších opatření. Děkuji vám. Pan Bronc, minister spravedlnosti se tady zmiňoval o habeas corpus a Evropská verze habeas corpus mi dosud unikla, eh, což ukazuje, že když sem člověk chodí na výbor, tak se vždycky dozví něco nového. Já se chci zeptat, jestli eh, je potřeba, aby české státy zbavovaly eh, některé své oponenty občanských nebo lidských práv nebo je uvězňovaly. Také jste hovořil o právním státu. Máte nějaký konkrétní stát na mysli? Zaznamenali jsme nějaké takovéto případy, kdy došlo k potrestání mimo soudní řízení. Je možné, že státní orgány zneužívají svého postavení, kdyby tomu došlo v české státu, tak by to bylo velkým zdrojem znepokojení. Já jsem velmi rád, že předsednictví pocházející z kolebky demokracie je stejného názoru, jako jsem já. Hlásí se ještě někdo o slovo? Máte nějaké otázky nebo připomínky? Teď je na to správná chvíle. Pokud ne, tak eh, se zase eh, obrátíme na naše ministry v tom pořadí, v jakém původně vystoupili pan Atanasio jako první. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φως. Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει μαζί σας με τοποθέτησή σας για την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Já děkuji. Rozhodně Nikdo asi nemůže nesouhlasit s tím, co jste říkal vy, že je potřeba chránit soukromí občanů. Já bych chtěl ještě k tomu doplnit, že to, o čem jste hovořil, je velmi závažné, je potřeba na tom dále pracovat. Určitě se tím budeme ještě jako předsednictví zabývat. K tomu, co jste říkal ke zprávě Moraes, my jsme ještě ty podrobnosti neprobírali na radě. Čekáme na nové složení parlamentu a na tom, jak eh, bude dále nakládat s touto zprávou. Eh, věnujeme se tomu a samozřejmě zohledníme to, co bude v té zprávě a eh, stejně také vaše poznámky. protože to určitě stejně tak trápí i evropské občany. K další otázce. Samozřejmě, že bychom měli bránit právní stát. Nechci ale pozorňovat na nějaký eh, konkrétní stát, to by ani Eh, ani jako, to bych ani jako zástupce předsednictví dělat neměl, ale musíme vytvořit prostředí nebo podmínky pro to, aby právní stát byl co nejsilnější, aby panovala právní jistota. Je například potřeba zajistit oddělení mocí eh, v rámci státu. To je základem právního státu, ale je možné konstatovat, že eh, v některém členském státu se ta jedna moc rozhodne vystoupit nebo zasáhnout proti jiné moci. A to by potom byl problém. Já si nedovedu představit, že by například výkonná moc mohla zrušit soudy nebo odvolat soudce nebo nějakým způsobem reformovat ten celý systém soudnictví bez toho, aby to nebylo eh, dáno ústavou. A proto budeme pracovat, eh, stejně tak jako komise, na hodnocení. A naším principem je, že právní stát je potřeba posílit a Myslím, že s tím souhlasí i všechny ostatní členské státy. Děkuji vám. Pan Michalakis. Já vám děkuji. My děkujeme všem třem ministrům, kteří přišli na závěr eh, našeho období. A jestli se nemýlím, tak další bod by měl začít eh, v 17.20, kdy bychom měli se ještě věnovat poslednímu bodu našeho programu, což je delegace výboru Libe do Finska ale zatím ještě nevidím členy výboru, kteří by tu prezentaci měli dělat, proto navrhuji pětiminutovou přestávku. Shall we go? Yes. Please. Let... Budeme pokračovat. Co tady teď máme? Delegace výboru Libe do Finska, týkající se inteligentních hranic. Dále tady máme zpráva EU Líza o technickém fungování VIS. týkající se období od 13. října 2017 do 31. srpna 2013. Je to společná rozprava. Týká se to hodnocení systému VIS. A máme tady vystoupení pana Garkova. Ale nejprve si vyslechneme informace od paní Zome vedoucí delegace do Finska. Potom dáme slovo panu Garkovi, který je výkonným ředitelem agentury EU Liza. Jako první slovo paní Zama. Děkuji, pane předsedo. Jenom krátká zpráva o cestě naší delegace do Finska. Tam jsme byli těsně před Vánoci, když všichni už jeli na svátky domů. Cesta se odehrávala v kontextu legislativního balíčku o e, inteligentních hranicích. To je technicky velmi e, složitá věc, takže nám přišlo důležité si udělat představu o odbavování na hranicích. My jsme už e, v Říně byli na Šipolu na letiště, ale to je úplně jiná situace. Poté jsme tehdy se rozhodli jet i do Finska a já bych chtěla tady výslovně poděkovat Eh, našemu kolegovi panu Strovajsovi, který to eh, navrhl, aby taková cesta byla podniknuta, protože odbavování na vnějších eh, zemních hranicích je úplně něco jiného než například na letišti. Předtím jsme zabývali také technickými předpoklady a systémy, které jsou k tomu potřebné. Eh, komise si například nechala zadat studiu, studii, jejíž výsledky jsou od září k dispozici a eh, rozprava k tomu potom se odehrála v lednu na tomto výboru. Eh, účelem této cesty bylo právě zkoumání obavování na hranici s Ruskem. Víme, že pozemní hranice je obzvláště složitá nebo obtížná k zajištění. My jsme měli příležitost eh, jaké, zjistit, jaké jsou dopady legislativních opatření na praktické provádění ochrany hranic, eh, jaké zkušenosti měli eh, s legislativou a jaké zlepšení navrhují a finské úřady nám nastínili svůj pohled na věc a na fungování toho společného evropského systému. Situace ve Finsku se vyznačuje tím, že přechody hranic neustále stoupají, cestovní nebo počet cestujících přes hranici do Ruska v letech 2005 až 2012 narostl z 6 až na 12 milionů přechodů, to už samo o sobě ukazuje, jak eh, důležité je mít nějaké společné evropské řešení, protože mm, Finsko samozřejmě není jediným státem, které chrání naše vnější hranice a proto eh, by bylo dobře mít nějaký eh, společný systém. A určitě by to bylo dobře. Jinak jednotlivé, jednotlivý přístup by byl Eh, neúčelný. Jinak eh, my jsme získali velmi dobrý přehled, ta cesta byla výborně zorganizovaná, já jsem ještě nikdy nebyla na tak výtečně zorganizované delegaci. A to z obou stran, jednak to bylo ze strany našeho sekretariátu, chtěl bych poděkovat zejména paní Huber, která se v tom velmi angažovala a poté bych chtěl také říct, že i finská strana eh, všechno připravila fantasticky nebo do nejmenšího detailu připraveno. Vždycky jsme měli někoho, na koho jsme se mohli obrátit, položit otázky a získali jsme vždycky eh, eh, relevantní odpovědi. To určitě byla cesta, která se vyplatila. Náš dojem je, že i s ohledem na další eh, liberalizaci vízového režimu bychom se měli zajímat o to, jak zjednodušovat odbavování na hranicích, jak eh, zlepšit výměnu informací, ale samozřejmě jsme slyšeli i kritiku například o, tokon, o tokenu, o době ukládání dat, o získávání otisků prstů, o přístupu orgánu k eh, informačním systému. To jsou tady všechno připomínky finské strany, ale Myslím, že i pro nás je to relevantní zjištění a měli bychom možná o tom diskutovat. E, naše delegace byly zastoupeny všechny politické strany a pro všechny účastníky e, toto bylo určitě velmi užitečné a promítne se to do další práci na evropském systému na podzim tohoto roku. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní Zoma, za vaše informace. A nyní se ptám, jestli tady ještě někdo, kdo by se chtěl k tomu vyjádřit, pan Taubert. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za ta milá slova paní Zome. A myslím, že i já bych měl poděkovat sekretariátu za organizaci této cesty a za její přípravu. Co bychom si měli uvědomit, když mluvíme o finsko-ruské hranici, je také to, že to je e, velmi zvláštní kulturní hranice. Se podíváme na státy, kde je nejvíce korupce, e, například u Transparency International, tak Finsko je na těch prvních místech a e, Rusko je někde na, stran, na, na místě 120. Takže jsou to dvě naprosto odlišné kultury, které potom mají společně kontrolovat eh, doklady, pasy a tak dále. Z toho vyplývají určité problémy. Získali jsme aktuální eh, přehled o zkušenostech o tom, jak by ten balíček o inteligentních hranicích mohl být co nejlépe implementován. V té zprávě se říká, že vzhledem ke zvýšenému počtu přechodu hranic je velký zájem na tom, aby ty toky přes hranice byly co nejhladší. Narůstající počet přechodů vnější hranice To bychom měli přecenit vzhledem tomu, co se teď v Rusku odehrává, protože je klidně možné, že to bude fluktuovat. Když se uvědomíme eh, současné eh, počty cestující přes naše hranice, tak eh, to řízení hranic nezvládá tuto zvýšenou mobilitu občanů, je potřeba ji posílit, abychom zajistili také dodržování šengenského kodexu vybavení, ta pravidla pro ostrahovější hranice už nejsou aktuální. Měli bychom se také uvědomit, že finští pohraničníci také nedělají nic, co by bylo produktivní. Dělají to samé, co dělali poslední 20-30 let a už to zastaralo. A dále bych chtěl zdůraznit, že to není jenom čistě finská věc. Jsou to nižší hranice EU, není jenom hranice jednoho členského státu. Orgány členských států musí spolupracovat, aby zajištěli bezpečnost občanů a cestujících na nejlepší možné úrovni. Takže Národní opatření rozhodně nestačí. Schengen je jeden z největších výdobytků EU. Hm, další vývoj může komplikovat situace, takže my jsme získali velmi dobrý přehled o tom, jak by to v budoucnosti mohlo fungovat. A minimálně já a paní Zeme jsme přesvědčeni o tom, že bychom měli udělat něco radikálního, radikálnějšího než jsme dělali dosud. Děkuji, paní Torvalci. A teď pan Karko má slovo. Děkuji, pane předsedo, dobré odpoledne. Děkuji vám za to, že jste mě sem pozvali, abych mohl prezentovat tuto zprávu, což je vlastně součást právní povinnosti naší agentury, pokud jde o tedy fungování VIS. Konkrétně tedy se jedná o článek 50 na řízení UVIS. Tato zpráva byla schválena správní radou v únoru a byla předložena Evropskému parlamentu 7. března. Je důležité v této souvislosti zdůraznit skutečnost, že tato zpráva není pouze produktem agentury, ale že byla vypracována v úzké spolupráci se všemi členskými státy, protože členské státy to jsou právě ty, ti aktéři, kteří jak si znají data a poskytují ta čísla, která je třeba ve zprávě uvést podle nařízení. Důležitými zjištěními v této zprávě je následující zpráva. Dokazuje, že po dvou letech využívání VISu tento systém plně tedy naplňuje svůj účel a slouží uspokojivě těm cílům, kvůli kterým byl Vytvořené sice, že tady plní cíle eh, politik, a také pokud jde o řízení společných hranic a migračních toků. Během tohoto období systém zaregistroval více než 4,3 milionů žádostí a z nich 3,6 bylo vydáno 3,6 milionů víz. Tento výsledek byl možný pouze díky velice dobré plynulé spolupráci eh, mezi členskými státy a Evropské, Evropskou komisí, která byla zodpovědná za tento systém až do 1.12.2012. A správná spolupráce a interakce mezi těch, tím celkovým systémem a národními systémy, to byl právě jeden z klíčových faktorů, který umožnil dosažení takovýchto výsledků a naplnění eh, vlastně účelu celého systému. Celkově spolehlivost, výkon a fungování systému byly na úrovni, která odpovídá cílům, které jsme se stanovili v nařízení. A v tomto období, to znamená během prvních dvou let, nedošlo k žádným velkým technickým problémům, které by měly dopad na využitelnost systému ze strany členských států. Musím také zdůraznit skutečnost, že ochrana údajů byla zcela zajištěna a respektována ze strany tohoto systému a agentura ve úzké spolupráci také eh, s, se zástupcem pro ochranu údajů přijala nezbytná opatření proto, aby tady byla plně zachována bezpečnost údajů, ochrana údajů. Také bych měl zdůraznit, že během těch dvou prvních let fungování systému byl VIS eh, zprovozněn v sedmi regionech z eh, celkových 23. To znamená, že v počátečním stádiu fungování systému bylo na začátku asi 200 koncových uživatelů a tento počet ještě v budoucnu exponenciálně poroste, tedy během toho postupného zprovozňování systému. Jak už jsem říkal, nedošlo k žádným vážným technickým problémům, ale tady určité výzvy jsme přesto během těch dvou let identifikovali. Konkrétně to souviselo především se stále větší poptávkou po službách, které systém poskytuje a tady s tím dalším postupným zprovozňováním. Nicméně většina těchto drobných problémů už byla vyřešena ze strany agentury. Například příští týden agentura zprovozní další verze systému, která bude mít dvakrát vyšší kapacitu pro zpracování žádostí o výzum. To zprovozňování pokra- bude pokračovat až do konce tohoto roku a na konci tohoto roku tady bude nakonec kapacita sedminásobná v porovnání s tím systémem, jaký je dnes. To znamená, že ten systém postupně bude schopen tady plně podporovat to další eh, k zvyšování počtu uživatelů až do července 2015, kdy to tady bude zprovozněno v těch ještě zbývajících 16 regionech. Je třeba zdůraznit také to, že agentura v tuto chvíli funguje eh, v prostředí, kdy tady máme stále ještě rozpočtové škrty a rozpočtová omezení a to by mohlo mít dopad na schopnost agentury dostat veškerým opatřením a na schopnost agentury zajistit, aby tento systém byl vždy v souladu s požadavky členských států. Samozřejmě to nebude mít dopad na funkčnost systému, ale mohlo by to vést k určitým obtížím, pokud jde o další vývoj systému. A na, závěrem bych řekl, že zpráva a veškeré informace v ní obsažené dokazují, že systém je vysoce funkční a naplňuje svůj účel, kterým je usnadnit provádění politik eh, Evropské unie v oblasti migrace a zprávy společných hranic. Zároveň je to velice užitečný eh, nástroj při boji proti nelegální migraci a také řeší určité otázky, které souvisí s eh, bezpečnostní související s eurem, se společnou měnou. Děkuji vám. Má někdo nějaké připomínky? Prosím, paní kolegyně, pokud vím, tak jste připravena tuto chvíli prezentovat. Ano, děkuji vám. Paní Ludford má slovo. Já jsem byla zpravodajkou k tento systémům, takže mě velice zajímají výsledky. Je to v podstatě takové naše společné dětělátko, společný projekt. Možná bych vlastně mohla začít od konce. Takže za prvé, vy říkáte, že některé členské státy možná nadužívají tu identifikační funkčnost článek 20, tuším, že to je nařízení o VIS. Protože podle článku 18 ta identifikace, kdy se tedy prohledávají ty otisky prstů, se má používat pouze tam, kde selže ověřování. Nebo když existuje nějaká pochybnost o identitě držitele víza. To je v podstatě otázka, eh, která souvisí s politikou a je to naše velká obava, protože my jsme původně velice, eh, nám se příliš nechtělo něco takového umožňovat, protože to mm, samozřejmě souvisí s obavami eh, se zachováním soukromí a tak dále. Takže můžete nám říci něco více o tomto tématu a co s tím hodláte dělat, s tím nadužíváním? A také se mi zdá, že to možná má dopad na kapacitu, protože v poznámce pod čarou 34 říkáte, že identifikace znamená, že ten eh, držitel víza je vyhledáván v celé eh, databázi VIS, což je velice náročné na zdroje. A vzhledem k tomu, že jste hovořil o omezeních kapacity, tak možná právě toto může mít dopad na to omezení kapacity, protože členské státy třeba eh, nadměrným způsobem využívají tuto, tuto možnost. A tím se dostávám k otázce spolehlivosti a vůbec výkonnosti toho systému. Na straně 7 vaší zprávy vlastně já jsem trošku zmatená. Pokud jde o to, jak dobře vlastně ten systém funguje, protože úplně na obálce říkáte, že agentura zajišťuje neustálý, pravděpodobně nepřerušené, nepřerušenou zprávu, tedy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A potom na straně 7 říkáte, že by systém měl být plně k dispozici koncovým uživatelům v 99,7 tedy 99,9 desetinách procenta. Eh, systému. Říkáte, měl by být k dispozici, takže znamená to, že skutečně je k dispozici. Také tady zmiňujete, že došlo k určitým technickým problémům. Možná byste nám konkrétně mohla říci, co to je za technické problémy. Tady hovoříte o příčinách, ale konkrétně se tam neříká, co to bylo za konkrétní problémy. Tady jsem se vlastně uvědomila, že dochází k převdělování kapacity jednotlivým členským státům. A moje otázka zní, zda to není příliš restriktivní, jestli je třeba něco takového mít, takovéto přidělení kapacity, až se tady ještě i zvýší sedminásobně ta kapacita systému. Dále se tady říká, že by se měla nadále zlepšovat funkčnost systému, výkonnost systému, ale vy jste na začátku říkal, že už je zaručené tady ne, nepřerušené fungování systému. Takže jaká další, jaká další zlepšení máte na mysli? Dále tady hovoříte o řešeních na vnitrostátní úrovni, aktualizacích na vnitrostátní úrovni, aby bylo tady zajištěno fungování systému A je to problém to, že členské státy e, tam aplikují nějaká vnitrostátní řešení, nějaké vnitrostátní aktualizace, má to nějaký dopad na fungování VISu jako celku? Mohou si tam členské státy dělat, jak si co chtějí, anebo to všechno probíhá pod vaším dohledem? A dále na straně 10 hovoříte o tom, že chování VISu a kvalita služeb je adekvátní a uspokojivé. Ono uspokojivé většinou bývá jedním z těch, z těch jaksi nižších hodnocení. Většinou se říká uspokojivé, dobré, velmi dobré, výborné. Takže to uspokojivé mi připadá jako eh, neúplně ideální hodnocení. A ještě úplně poslední věc. Eh, ta se týká otisků prstů. Vy říkáte, že v jedné třetině případů, kdy se neodeberou otisky prstů, je to proto, že nebylo možné je získat, ale my jsme nikdy nepředpokládali něco takového. Takže můžete nám říct si, jaké jsou tam důvody, z jakých důvodů nebylo možné získat otisky prstů? A potom je tady otázka kvality eh, otisků prstů získaných členskými státy. Tady spíšete, že je to eh, poměrně pro, problematické. Tak tady se chci zeptat také, proč tomu tak je. Kromě toho, že tady se ptám na to, proč není v některých případech vůbec možné je získat. Děkuji vám. Máte slovo opět, prosím. Uh, myslet. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Latvordové, za otázky. Pokusím se na ně postupně odpovědět. Bylo jich docela hodně. Začneme kapacitou systému. Kapacita systému byla jednou z otázek a kapacita znamená schopnost zpracovat určitý počet žádostí za hodinu. Na začátku implementace systému byla kapacita 60 tisíc žádostí za hodinu, ale s nárůstem při náběhu se ukázalo, že počet žádostí, které je třeba zpracovat, stoupl, takže agentura zjistila, že je postupně nutné zvyšovat kapacitu a to v podstatě probíhá teď. Takže to už se vyřešilo. Toto platilo v době, když se ta zpráva psala, ale mezi dvě už se to vyřešilo. A jak už bylo řečeno, do konce tohoto roku stoupne kapacita systému sedmkrát v porovnání s náběhem. Takže z pohledu agentury tato kapacita bude dostatečná na podporu zbývajícího náběhu a běžného provozu poté. Pokud jde o dostupnost systému, Dostupnost systému jedno, jednoduše řečeno znamená, že členské státy mohou k systému přistupovat prostřednictvím vnitrostátních systémů, aby mohly plnit úkoly, pro které ten systém využívají. To je tady přístupnost nebo dostupnost, to nesouvisí s výkonností. Dostupnost 99,9 znamená, že v praxi v průběhu měsíce je asi 6 minut výpadků v, průmě, v průměru. To je průmyslový standard. To si agentura nevymyslela. A v tomto období se nevyskytly odchylky, jak to víme. Máme e, dohody s členskými státy, ve kterých se jednoznačně uvádí, jaká je dostupnost systému, jak se to měří. A pravidelně se o tom podávají zprávy každý den, každý týden, každý měsíc, čtvrtletně nebo ročně. Takže máme měřítka. Tolik tedy k dostupnosti a kapacita, další aspekt, použitelnost systému, jak už jsem říkal, to se z našeho pohledu už vyřešilo. Pokud jde o technické otázky, technické otázky se týkaly především konstrukce systému a určitých prvků funkčnosti systému, které využívaly zdroje, které byly k dispozici to znamená infrastrukturu, technické vybavení, co nejefektivněji. A opět tady vznikly určité problémy s nedostupností, s použitím systému z hlediska doby odezvy pro členské státy. A tyto věci už se v těch dvou letech řešily a členské státy se teď domnívají, že systém funguje mnohem lépe. Jak to víme? Každý rok pořádáme průzkum spokojenosti zákazníků. Členské státy nám v podstatě řeknou, jak vnímají služby, které se poskytují, dostupnost systému, výkonnost systému a podobně. A konkrétně se tyto otázky týkaly výkonnosti neboli doby odezvy systému, což je různé na hraničních přechodech a na konzulátech, kde se vydávají víza. A většinou se technické otázky týkaly kontrol na hranicích, kde musí být ta odezva téměř okamžitá, aby se neohrozil nebo nespomalil proces kontroly na hranicích. A další věci se týkaly kapacity systému, jak už bylo řečeno. Z našeho pohledu už se kapacita vyřešila a systém je schopen poskytovat očekávanou službu. Pokud je o vnitrostátní systémy, Agentura především už se spolupracuje s členskými státy a má to plně pod kontrolou, pokud je ten ústřední systém a komunikační infrastrukturu. Takže v tomto ohledu všechny členské státy uplatňují stejný standard. Není to tak, že by se jeden členský stát rozhodl, že to bude dělat jinak než všichni ostatní. Máme společný standard. Nicméně, na vnitrostátní straně vnitrostátní systémy mají pod kontrolou členské státy a rozhodně je mohou vyvíjet stejně tak, jak jsme to dělali my u toho ústředního systému. Ne nezbytně informují agenturu, protože tam není e, přímá vazba, ale pokaždé, když e, se vyvíjí jejich systém, oni musí zajistit, že nové systémy nebo změněný systém bude plně odpovídat těm standardům, o kterých jsem mluvila. Takže v takových případech Chce být agentura informovaná, členské státy jí dávají prostředky, jak ověřit eh, kompatibilitu a musí se zajistit, že je to plně kompatibilní, jako ty staré verze. To je tady ta vzájemná závislost, kterou máme mezi členskými státy a agenturou, pokud jde o změny a vývoj. národních systémů. A poslední věc, která se týká otisků prstů, proč se neposkytují a kvalita. Především chci zdůraznit, že agentura, která provozuje systém, dává nástroj členským státům. Použití toho systému už není v rukou agentury. To je otázka vnitrostátního práva a procesů, které uplatní členské státy. Takže my to jenom můžeme konstatovat. A v některých členských státech se otisky prstů nezbírají, ale my s tím nic nenaděláme. Nemůžeme s tím nic dělat. A to též platí pro kvalitu. Kvalita závisí na vybavení, které využívají členské státy. Členské státy si mohou vybrat, jaké technické vybavení použijí a integrace do vnitrostátních systémů a technologie ovlivňuje kvalitu těch otisků prstů a tady může agentura pouze upozornit, že je nějaký problém s kvalitou a snažit se členským státům poradit, jak to vyřešit, ale to řešení je pak rukou členských států. A samozřejmě další věc je distribuce kapacity systému, ano. To je věc, která by se mohla vylepšit. Agentura na tom pracuje, protože zatím je kapacita systému rozdělená mezi členské státy podle dohody, která byla uzavřena ještě před uvedením systému do provozu a nedá se to měnit. Ale je také pravda, že některé členské státy narážejí na to, že se zvyšují počty osob, které překročují hranice v různé době, z pochopitelných důvodů, takže na tom agentura pracuje. A je to jedna z našich priorit, abychom napomohly vývoji toho systému v roce 2015, aby se vylepšil a umožnil nám dynamickým způsobem přerozdělovat kapacitu systému mezi členskými státy tak, jak je to nutné, aby se řešil nárůst poptávky v některých členských státech. Děkuji, děkuji. Než eh, přejdeme dál, chce k tomu něco dodat komise? Pan Paul. Ano? Děkuji, pane předsedo. K té otázce kapacity. Já myslím, že možná bohužel vznikl dojem, že byl problém s tím počátečním návrhem. A to vedlo k tomu, že kapacita systému BIS není dostatečná. Tak to nebylo, jak to vysvětlil pan Garkov. Jsme tehdy vycházeli z odhadů použití které provedly členské státy. A ukázalo se, že tyto odhady byly částečně nesprávné a také ty toky, které předvědaly členské státy, přes byly nesprávné. Uvedu konkrétní příklady. Předpokládalo se ve všech členských státech, že budou posílat otisky prstů a veškeré informace, které je třeba prověřovat a uchovávat v systému VIS v jednom nepřetržitém toku z konzulátů. Ve skutečnosti je to tak, že se to všechno uchovává místně a potom zhruba v 11.30 dopoledne se to všechno pošle hromadně v jedné velké dávce. A stejně očekávají stejnou dobu odezvy, tak to prostě nejde. A tím se vysvětluje, proč je potřeba navýšit kapacitu. Souvisí to tedy s milnými odhady toho, jak se bude systém využívat. Není to vada konstrukce nebo návrhu. Já myslím, že je důležité tohle dodat. Děkuji. Paní Latfordová, prosím. Ano. Ono je v podstatě jedno, kdo na sebe vezme odpovědnost, ale já bych řekla, že to se dalo předvídat. Když se podíváte na to, jak členské státy věci dělají na konzulátech, nebo když se zeptáte lidí, kteří to dělají, místo těch šéfů, to by možná spíš vedlo k tomu, že bychom zjistili, že stráva dodávek jsme všichni lidi. Možná, že není příliš pěkné ukázat prstem na chyby, ale člověk by si řekl, a já z toho nevním komisi, to vůbec ne, ale připadá mi trošku nešťastné, že se nepřišlo na to, jak členské státy, zvlášť na konzulátech, ten systém budou využívat. Chcete říct něco na závěr? Ano, zcela na závěr. Já myslím, že kapacita a výkonnost systému jsou velice důležité ale musím také zdůraznit, že použití systému je jedna věc, neboli to, jestli žádosti o víza budou procházet plynulé, anebo jestli budou nějaké špičky v průběhu dne. A kapacita systému je něco jiného. A také musím zdůraznit, že to, jak to vypadá v praxi s implementací takových systémů, je většinou založeno na postupném rozšiřování kapacity, protože pokud se na začátku dělá velká investice, jak jsme to viděli ze statistických údajů, když se vyhodnocuje nutná kapacita, hrozí pak, že se bude plítvat penězi a nedosáhneme žádané návratnosti investic. A proto ten nárůst kapacity také odpovídá rozumnému využití finančních prostředků, které se investují. A poslední věc. Kapacita systému je funkce, nebo odpovídá to tomu, jak ho členské státy mají v úmyslu využívat. jediné informace, které dostáváme, nejdřív komise a teď agentura, jsou od členských států. A musíme tedy s členskými státy zajistit, že nebudou velké odchylky od plánů jednotlivých členských států z hlediska použití systému a z hlediska objemu žádostí, které se budou zpracovávat v porovnání s minulým obdobím. To je jeden ze způsobů, jak agentura zaručuje, že kapacita systému bude odpovídající, aby vyhověla poptávce členských států. Děkuji. Děkuji, to je tady vše. Ještě jednou, paní Lafordová, pane předsedo, na jednu otázku jsme nedostali odpověď. Možná, že mě potom může informovat komise. A byla to ta otázka použití v systému VIS pro identifikaci místo ověřování. Možná, že to otázka politiky. Možná, že to musí řešit komise, pokud nemáme čas na odpověď. Komise, prosím. Donc en fait dans la procédure Jaký tady postup probíhá, když někdo požádá o výzum na konzulátu, konzulát, tedy konzuláty některých členských států, poté přistoupí k několika krokům, které mají ověřit, jestli otisky, které tam jsou prezentovány při na žádosti o výzum, už nejsou zaregistrovány v databázi pod nějakým jiným jménem, tak aby se vyhnuli podvodům. Eh, žadatelů o víza. A proto je tady probí, je podnikána řada těchto kroků, těchto transakcí, které zatěžují v určitém okamžiku ten systém. Eh, tyto členské státy to dělají najednou, eh, v, zhromažďují tyto transakce a proto to potom ten systém tak zatěžuje v určitých okamžicích. Ještě tady eh, máme jedno téma. Já vám děkuji, pane Garkové. Děkuji, že jste přišel za námi. Teď ještě máme jeden bod na našem programu týkající se přeshraničních únosů dětí jedním z rodičů. Měla by to být komparativní studie, máme k tomu zprávu. Tuto zprávu by měla prezentovat paní Ilaria Preteli ze Švýcarska a pan John Karen, kteří přišli z výsledky této stady o únosech dětí. The European Union. Let's go for the presentation. Please, proceed. Volevo, ringraziare. anzitutto la Commissione Libe per averci dato l'opportunità. Já bych chtěla poděkovat výboru Libe za pozvání na to, že můžeme prezentovat eh, výsledky naší studie, že se můžeme tady zabývat teď velmi citlivými otázkami. Naše studie teprve začíná, ale je evidentní, že žádné eh, řešení tohoto jevu, nebo které by uspokojilo všechny, neexistuje. Jde o tedy eh, mezinárodní nebo přeshraniční únosy dětí jedním z rodičům, jde pouze o to, jak omezit dopady, které by to mohlo mít jde o volbu toho menšího zla, je samozřejmě potřeba přitom dbát na nejlepší zájmy dítěte. Ty body, o kterých budu hovořit, jsou následující. Jednak jde o nedostatek statistik, poté jde o složitost rozhodného práva v této oblasti, počet případů, které řeší Evropský soud pro lidská práva a poté reformní úsilí, které probíhá v těch státech, které my teď studujeme. Nejprve tedy dostatek statistických údajů. Tady jde eh, o to, jak omezit co nejvíce výskyt těchto únosů. Ten problém je následující. Rodiče se rozejdou, odstěhují se od sebe, což znamená, že dítě už nežije s oběma rodiči současně a je potřeba vytvořit nějaký nový vztah mezi dítětem a rodiči, protože většinou dítě žije jenom u jednoho rodiče a tato přeshraniční situace nastane, když jeden z těch rodičů se odstěhuje do jiného státu a tam si usadí. To je potom eh, považováno za porušení práv jednoho z rodičů, místo toho by to bylo považováno za omezení práva dítěte na to mít vztah s oběma rodiči. Nemáme žádné spolehlivé údaje o tom, jak často k tomu dochází. A proto bych teď chtěla dát eh, slovo svému kolegovi Johnovi Karenovi, který tu situaci eh, vyhodnotí ze statistického hlediska. Dobrý večer. Já bych chtěl teď eh, hovořit o této části naší prezentace, rozdělím to na tři části, budu hovořit o omezení eh, stávajících údajů, potom budu mluvit o statistice, které eh, uvádějí počet smíšených manželství nebo mezinárodních eh, párů v Evropě, potom budu hovořit o těch nedávných nebo posledních údajích o únosech dětí. Nejprve tedy mm, je potřeba říci, že data, která máme k dispozici, nepředstavují eh, celkový obrázek situace. Jak už bylo řečeno, ten poslední sběr informací o únosech dětí se konal v roce 2008 eh, v rámci Hádské konference a i tam se to týkalo pouze oznámených žádostí ze strany vnitrostátních orgánů a ne tedy eh, případy, které by byly postiženy něčím jiným. K opravdu údaje ze většiny států jsme získali eh, z Eurostatu až do roku 2007 a data sbírajte, eh, státy sbírají ty údaje různým způsobem, což neumožňuje je úplně ekvivalentně porovnávat. Když se podíváme nejprve na počet sňatků a rozvodů, mm, mezinárodními sňatky míníme ty, kde jeden z těch manželů je eh, narozen v té zemi, kde žije, jeden je ze zahraničí, anebo to mohou být dva cizinci, kteří žijí v jiné zemi. Samozřejmě, že počet obyvatel má na to vliv. Někdy to z komparativního hlediska nemusí být až tak významné, ale jde o to, jaké procento všech sňatků v dané zemi představují tyto mezinárodní smíšené sňatky, jestli to nějak mění e, s dobou a jestli také stejnou, stejný trend je u rozvodu. My vám teď můžeme popsat, co jsme zjistili, že ten, e, situace se lišila v různých zemích podle eh, velikosti populace a umístění státu, ale eh, celkový podíl mezinárodních sňatků se příliš dramaticky ve většině případů neměnil. Když jsme to sečetli, tak jsme zjistili zvláštní eh, model celé EU jako celku. Podíl mezinárodních sňatků neustále stoupal z roku 2004, potom postupně klesal až do konce toho studovaného období. co se týče rozvodu těchto mezinárodních párů, něco, co by mohlo být velmi relevantní pro ty únosy, je to, že eh, ve většině států eh, docházelo k nárůstu podílu těchto rozvodů na celkovém počtu rozvodů, ne příliš výrazně, ale jak ukazuje eh, tento obrázek, tak když se to sečte za celou Evropskou unii, tak to konsistentně narůstá už od roku 2003. A teď k údajům o únosech. Nejkomplexnější statistiky, které to zachycují, pocházejí od Inkastatu, což je hářská konference, která má příslušnou databázi. Byly rozeslány dotazníky v letech 1992, 2003, 2008 centrálním orgánům státu, které jsou um, účastníky hářské konference a na základě toho Eh, tedy je možné tady zjistit počet žádostí o návrat uneseného dítěte do státu obvyklého bydliště. Ta data jsou tedy velmi omezená, jsou už teď trošku zastaralá, ale je tady možné vypozorovat určitý eh, trend, který umožňuje hovořit o eh, výskytu v tom desetiletém období, které toto zachycuje. Tak toto vypadá v celé Evropě Nejprve tam, ten první řádek je počet těch žádostí o návrat v tom prvním roce 99, poté 2003, 2008. Většina většina eh, většině států dochází tedy k nárůstu a v některých případech Německo, Rumunsko, Francie a Portugalsko eh, to narůstá obrovsky. Ten eh, skokový nárůst mezi roky 2003 a 2008 byl 56 Tolik tedy zhrnutí. A teď jsme v té studii také začleněni jedno zjištění práce Inkastatu, které přestože se netýká pouze Evropské unie, eh, napovídá, kam jsou ty děti unášeny. Čím dál tím více dětí eh, se vlastně vrací Eh, do toho státu, ve kterém by asi původně eh, vyrůstaly nebo byly vychovávány. A teď vám zase, teď zase dám slovo doktorce Prateli, která bude hovořit o hodnocení těchto údaje. Teď tedy ten eh, právní rámec, který je neustále velmi složitý a heterogenní. Jednak eh, se to řídí mezinárodním právem a zásadami mezinárodního práva dále. To je evropské právo a mezinárodní eh, úmluvy. To všechno se musí vykládat souběžně ze strany soudců. Je také, eh, nebo také platí Hákská úmluva z roku 1980, to právě dítěte a nařízení Brusel 2, které zaujímají jakýsi rodičovský přístup k této problematice, což znamená, že se tam eh, určuje právo eh, rodiče na péče nebo na toho rodiče, který má svěřenou péči dítěte, péče o dítě a poté práva toho rodiče, kterému toto právo na péči o dítě svěřeno nebylo. Hádská umluva se jako za cíl klade chránit práva obou rodičů tedy toho, jemu svěřena péče byla a toho, který eh, může o dítě pečovat jenom. Eh, někdy takže eh, to právo na péči je tady více posíleno než právo na návštěvy. A zase jde tady o definici únosu. Tady je řečeno, že únos je protiprávní, pokud došlo k porušení práva na péči o dítě. A to se řídí právem státu bydliště. A my tady musíme zjistit, jestli pokud se rodič vrátí do svého státu, je lepší, no pokud znalost toho práva té zemi, eh, ze které pochází, je klíčem k úspěchu v případném soudním řízení. Co jsme obecně zjistili, je to, že pokud exkluzivní pravomoc pro rozhodnutí o péči o dítě eh, bude uplatněna v tom státě, ve které dítě žije do okamžiku únosu, tak je potřeba se podívat na vnitrostátní právo a na judikaturu Evropského soudu o nevracení nezletilých a to říká, že soudy ne vždy posuzují zákonnost únosu, ale vždycky se také vyjadřují k právům na péči. Hákská úmluva také nezohledňuje to, že vnitrostátní legislativě těch států, které něco takové implementovaly, to právo na určení místa bydliště děti se nemusí odvíjet od bydliště toho rodiče, jemuž byla péče svěřena. Může se odvíjet i od toho druhého rodiče, protože v zájmu nezletilého je, aby se na tom rodiče dohodli. A proto to omezení svobody pohybu také by se nemělo stahovat i na toho druhého rodiče, tedy jak na toho, kterému byla svěřena péče, tak i na toho druhého. A že by také měla vzniknout právo dítěte dostávat náštěvy od druhého rodiče. Dále jde o to, jestli soudní spory rodičů by neměly být omezeny, protože eh, eh, něco takového rozhodně není v nejlepším zájmu dítěte. Ta komparativní studie, která pořád ještě probíhá, nebo vlastně teď teprve začala, už odhalila následující aspekty. Jde o to, že členské státy eh, příliš nechtějí automaticky vracet nezletilé, kteří byli uneseni, protože nemají jednotná kritéria pro posuzování ty případy nevrácení. A to je také v návrhu těch reform, které se objevují v některých státech. Za druhé se zdá, že mediace ta používá nejvíce ve státech, kde nedělají tak automaticky návraty. A dále jsme zjistili díky naší studii, že ty e, státy, které o tom začínají diskutovat, e, zvažují různé reformy a cíle té reformy je možné zhrnout následujícím způsobem. Zlepšit nebo zvýšit roli mediace mezi rodiči, zkrátit dobu pro celý postup vrácení nezletilého, který byl unesen. Dále to založení specializovaných soudců, soudů se specializovanými soudci a dále vzhledem k judikatuře Evropského soudu pro lidská práva jde také o to, že by soudci měli mít větší manevrovací prostor nebo více diskrečních pravomocí při zvažování toho, jestli dítě vrátit nebo ne. To jsou všechno velmi předběžné výsledky eh, této studie. Ještě potřeba, je to potřeba potvrdit eh, například dalších států, eh, které budeme studovat a já vám děkuji za to, že jste nám tady poskytli čas. My děkujeme vám, paní doktorko Pirelli a pane doktore eh, Karane. Myslím si, že to byla skutečně velice zajímavá prezentace. A je zřejmé, že jde o problematiku, kterou se bude muset zabývat parlament ve svém nadcházejícím složení. Protože nejde pouze o právní problém. Jde tady o celou řadu základních práv, kterých se týká celá řada mezinárodních umluv. A nejde tady jenom o práva rodičů, kteří mohou přijít o své právo navštěvovat své dítě, ale také jde samozřejmě o práva dítěte. Tato zpráva tady byla eh, reprezentována pouze souhrně, ale skutečně je to otázka nesmírně zajímavá a myslím si, že v eh, tady bude muset parlament v budoucnu projevit daleko větší citlivost a bude se muset podívat i na další možnosti jak tyto případy řešit. Teď eh, proběhne ještě velice eh, rychlá diskuze. Paní Angelili má slovo jako první. Děkuji vám, pane předsedo. A samozřejmě také děkuji oběma prezentujícím, kteří v podstatě potvrdili to, co už jsme částečně věděli, a sice, že tato data jsou naprosto nedostatečná, ta, která máme tedy k dispozici. A také jste potvrdili, že ta nejnovější data, která jsou k dispozici ohledně rozvodů a oddělení těchto párů, jsou z roku 2008, to znamená, už jsou téměř 7 let stará. Jedná se přitom ale o fenomén, který eh, je stále častější. K těmto případům dochází stále častěji, protože mimo jiné i proto, že máme eh, stále větší svobodu pohybu, vznikají nové typy eh, partnerství, kdy tedy rodiče jsou třeba nesezdáni a tak dále. To znamená, že je velice dobré, že vznikla tato studie a ta právě ukazuje na to, jak nedostatečná jsou ta data, která máme k dispozici. Analýza, kterou jste provedli, také ukazuje, že před námi stále ještě leží velký kus práce, protože v tuto chvíli nemáme žádné vhodné nástroje, které by řešily takovéto konflikty. A nejde tady jenom o konflikty mezi rodiči, ale také to může přerůst v konflikt mezi dvěma členskými státy, mezi ministerstvy zahranicí, mezi dvěma jurisdikcemi, které mají různá pravidla. Takže tady je riziko pro nezletilé dítě, kdy se může takové dítě stát vlastně takovým pěšákem v takové strategické hře. Já samozřejmě doufám, že během následujícího funkčního období se jak parlamentu, tak komisi podaří vylepšit sdílení dat a sběr dat, protože samozřejmě nemůžeme nějakému fenoménu dobře porozumět, pokud nemáme porovnatelná data, která by se dala využít jako takový základ pro nějakou legislativní eh, aktivitu, nějakou legislativní iniciativu samozřejmě budeme muset najít právní nástroje pro řešení tohoto fenoménu, který skutečně narůstá. Já jsem mezinárodní ombudsmankou. Vím tady, že mezinárodní ombudsman dostává na stůl minimálně jednou týdně případ rodičů, kteří, eh, kterým se něco takového stalo a nevědí už, kam se mají obrátit, protože neexistuje v podstatě žádný veřejný orgán, který by byl k tomuto účelu určen. Takže tyto rodiče jsou často zoufalí. A někdy se stává, že těmto rodičům bylo vydáno příznivé rozhodnutí soudu, to znamená, už mají jaksi všechna ESA eh, v rukávu, ale bohužel se nenajde nikdo, kdo by skutečně potom eh, prosadil to jejich právo. 15. dubna ve Štrasburku dojde k tiskové konferenci s paní komisařkou Redingovou kde budeme také prezentovat první část této studie. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Prosím. Fogadó parancsok számáról sincs információjuk. Děkuji mnohokrát. Já předpokládám, že asi nemáte žádné informace o vydaných evropských zatýkacích rozkazech. Ačkoliv to je určitě relevantní údaj. Je to relevantní nástroj, který by se mohl využít i v takovýchto případech. A v některých případech už se samozřejmě také využil. Například, eh, pokud jde o případ matky, která unáší své vlastní dítě, tak eh, to je vlastně zvláštní, že? Protože to v podstatě znamená, že to považujeme za stejný případ, jako když dítě unese úplně cizí člověk. Já tady mám jednu konkrétní otázku pro vás. Velice často, když dojde k rozvodu, je péče o dítě svěřena matce. Ale nakonec eh, to může být pro dítě velice nepříznivá situace. Když dojde k rozvodu, tak se může stát, že eh, vlastně matka či otec, kteří hm, kteří eh, vlastně mají dítě v péči, se nemohou vrátit do své domovské země, ale zároveň nemohou najít práci třeba v zemi, ve které eh, v tu chvíli pobývají s dítětem, což je samozřejmě nešťastná situace. A nejde tady jenom o to, že bychom eh, měli revidovat eh, Hákskou úmluvu. Myslím si, že to nebude stačit. Ano, já myslím, že tyto protimluvy, nejasnosti, které eh, vyplývají z různých právních systémů. To je všechno velice zajímavé. A také samozřejmě je zde naprosto zásadní právě ta informace, že nemáme porovnatelná data. A já bych chtěla poprosit, eh, abyste nám řekli více o některých faktorech, které tu vstupují do hry. Například o tom, eh, jaká je, eh, jaká je nejčastější třeba státní příslušnost rodičů, mm, kteří se potýkají s takovými, takovými to únosy. A máte nějaké například informace o tom, eh, o jaký počet případů se jedná? Takže prosím, paní doktorko, pane Korane, máte slovo a můžete pronést své závěrečné připomínky. Děkuji vám. Děkuji všem za podporu za to, že jste nás podpořili v naší další práci na této studii. Dovolte, abych rovnou řekla, že s vámi souhlasím. Souhlasím, protože ani mně se nelíbí vlastně ten termín únos dítěte jedním z rodičů, protože si myslím, že eh, únos dítěte rodičem není zdaleka srovnatelný s tou situací, kdy eh, nezletilé dítě unese cizí člověk. i když rodič tady jaksi nelegálně odveze dítě ze země, kde má trvalý pobyt, tak stále jaksi je rodičem, který vykonává své rodičovské právo, ačkoliv tedy nelegálně. Takže si myslím, že není úplně eh, adekvátní toto srovnávat s únosem cizí osobou. Pokud jde tedy o terminologii, tak bychom asi měli rozlišovat. Možná asi bychom se nad tímto aspektem měli také ještě zamyslet. Pokud jde o rovnováhu mezi svobodou pohybu a omezením svobody pohybu rodiče, který získal dítě do péče, tak eh, tímto se právě zabýváme. Na tom ještě pracujeme, takže tady nechci předjímat, eh, jaké budou závěry. Ale v podstatě poté, co se rozejdou, co se rozejde smíšený pár, tak v podstatě se někdy stává, že jak si rodiče se stávají eh, rukojmím toho druhého. A omezení svobody pohybu také může být někdy zdůvodněno eh, převažujícím zájmem dítěte. Jde ale o to, abychom našli vhodnou rovnováhu. V tuto chvíli skutečně nemohu předjímat, jaký bude výsledek naší studie zatím stále probíhá výzkum. Pokud jde o údaje rozdělené podle jednotlivých členských států, tedy kde jsou tyto případy častější, tak tady také ještě čekáme na závěry naší studie, na té, kdy eh, na moment, kdy budeme schopni plně zhodnotit ta komparativní data. Problém, který souvisí s, se sběrem statistických dat. Takový v tom, že eh, se nám také mění tradiční podoba rodiny. Ne všechny eh, partnerské svazky nebo ne veškeré partnerské soužití je někde registrováno. Ne vždy eh, jsou dokonce ani manželské svazky někde řádně registrovány. A nejde vždy o rozdílnou, rozdílné občanství rodičů. Někdy se stane, že i pokud pár má občanství, občanství země, ve které eh, mají trvalý pobyt, tak se může stát, že třeba jeden z toho páru po rozpadu partnerství si najde partnera z jiné země a bude chtít dítě eh, odvést do této druhé země. Prosím, pan ano, právě jste mluvili o počtech lidí, kterých se to týká. Tady jste se, jestli máme statistiky, pokud jde o rozvody a jestli se to dotýká dětí. Zatím z výzkumu, kterému jsme se věnovali my, nevyplývá, že by některá země měla statistiky rozvodů a manželství, anebo těch států, kde se to týká dětí. Ještě čekáme na informaci od celé řady ústředních orgánů, které sbírají informace v různých členských státech, ale zatím se zdá, že tyto informace nezaznamenávají. Mnohokrát děkuji. Máte ještě nějaké připomínky? Chcete něco dodat? Ne? V tom případě vám mnohokrát děkuji. Mě tyto věci nesmírně zajímají. A je politování hodné, že je to až na konci tohoto funkčního období. Je to velice zajímavé téma. A mě skutečně zaujaly všechny věci, o kterých jste mluvili. Ty nejasné věci, ta srovnání, ty různé situace, různé právní situace v jednotlivých zemích, v různých oblastech působnosti, musíme to poznat do větší hloubky. A pokud jde o požadavky podle mezinárodních eh, dohod, eh, musíme zjistit, jestli se dodržují. Já nevím, jestli se dá mluvit o únosech. Je to velice zajímavá otázka. Potřebujeme samozřejmě nějaká praktická řešení, má to velký význam pro evropské občany, kteří tím trpí. Nicméně já vám mnohokrát děkuji. Velice rád bych se dozvěděl něco víc o vašem institutu, Švýcarském institutu srovnávacího práva. Teď už o něm víme, takže se můžeme podívat na vaše webové stránky a podíváme se, čemu se věnujete. V každém případě vám mnohokrát děkuji, to je pro dnešek vše. A příští zasedání se koná 10. dubna, pokud se nepletu, bude to 10. dubna tady v Bruselu. Tady v Bruselu. Děkuji vám všem.